Shall we start? Ladies and gentlemen. Začněme, prosím, dámy a pánové. Prosím, začněme. Začněme, prosím. Děkuji vám. Dobrý den všem. Hezké ráno vám přeji. Chtěla bych se zeptat, zdali můžeme schválit eh, pořad jednání. Měla bych několik eh, sdělení předsedkyně. Chtěla bych eh, připomenout, že toto zasedání se bude vysílat přes internet a Stejně tak tady máte novou kopii našeho časopisu, jsou tam novinky našeho výboru a je to také na internetu. Včera večer se konalo zasedání eh, předsedů výboru parlamentu a 28 komisařů. Já jsem se zúčastnila tohoto zasedání jménem našeho výboru IMKO a šlo o to, abychom se podívali na návrh pracovního programu pro rok 2015. Došlo také ke výměně názorů. Pan Juncker zahájil toto zasedání a Tilvan Tilmans eh, se vyjádřil tom smyslu, že pracovní program na rok 2015 by měl být robustní a že by tam mělo být pouze to, co se uskuteční v roce 2015 a že by tam neměly být plány pro rok 2016 a tak dále. Zároveň řekl, že tento plán není nový a že se opírá o to, co už se schválilo ve spolupráci s parlamentem. Zároveň se mluvilo o tom, že komise chce pracovat novým způsobem, že chce určitou změnu a že chce postupovat a pracovat na základě principu lepší legislativy, better regulation. Já jsem se tam několikrát vyjádřila během tohoto zasedání, kdy se hovořilo o prohloubení a zlepšení vnitřního trhu a o digitálním vnitřním trhu. Co se týče digitálního trhu, tak se tam mluvilo o propojení trhu a mm, také se tam hovořilo o ochraně údajů. A nevím, co ještě byla ta třetí věc. Ano, z výboru KUD se někteří vyjádřili k autorským právům na vnitřním trhu. Náš výbor, jsem řekla, se chce zasazovat Eh, především o růst a tvorbu pracovních míst a o konkurenceschopnost, ale zároveň nám jde také o ochranu spotřebitele a chceme se soustředit na posouzení vlivu legislativy, ale chceme eh, potom posoudit, jak to vypadá s situací po implementaci legislativy. Chceme se tedy zabývat nejenom novou legislativou, ale také existující legislativou a tak, aby to dobře zapadalo do digitálního rámce. A co se týče elektronického obchodu, tak máme novou studii k této oblasti a tam se píše, že to bude mít eh, výhody pro ekonomiku a pro spotřebitele. Pan Answer se vyjádřil k těmto věcem velmi pozitivně a reagoval i na vyjádření o elektronickém obchodě. No a potom jsme hovořili o jednotném trhu tato část eh, tuto čas zahájil pan komisář Katajnen, hovořil o potřebě eh, dalšího prohloubení vnitřního trhu a že je potřeba eh, implementovat legislativu o vnitřním trhu a také já jsem připomenula, že je velmi důležité, aby ta legislativa, která je už schválena, aby se eh, implementovala eh, dobře, především směrnice o vzájemném uznávání kvalifikací, o veřejných zakázkách, o poskytování služeb. Musíme dobře implementovat dobrou legislativu, která pomůže lepší konkurenceschopnosti a také jsem měla na mysli ochranou spotřebitele tuto legislativu. Pokud jde o novou legislativu, tak jsme hovořili o zakázkách v rámci obrany, protože tady nás čeká revize. A také jsme hovořili o tom, jak zapracovat aspekty vnitřního trhu do evropského semestru co nejlepším způsobem, protože semestr si zabírá, za, bývá celou ekonomikou. Vím, že skupiny přijdou s usneseními k celému programu komise, to bude asi v lednu. A já přemýšlím nad tím, jakým způsobem by se mohla komise zabývat touto implementací. My bychom se měli zamyslet nad tím, jak by mohl náš výbor toto monitorovat, abychom mohli sledovat, co dělá komise v rámci dobré implementace legislativy, která už existuje chceme se postarat o to, aby e, komise dělala to, co má dělat aby tam nebyly nějaké nežádoucí účinky. Nejdříve o tom chceme diskutovat s koordinátory. E, chceme-li, aby se výbor tímto zabýval, jestli si má výbor také vyhradit e, nějaký čas vyloženě na monitorování práce komise jak komise implementuje stávající legislativu. Omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho. Další bod pořadu jednání, eh, schválení zápisu ze schůze konané dne, takže 6. 7. října. Pokud eh, k tomu nepřijdu další návrhy, tak to považujeme za schválené. čtyři. Aktuální informace o průběhu třístranných jednání. K tomu se vyjadří Olga. Eh, vážené kolegyně a kolegové, já dnes eh, při debriefingu k e-callu použiji svůj mateřský jazyk češtinu eh, a věřím, že u této příležitosti to bude vlastně naposled. Myslím, že mám pro členy výboru dobrou zprávu Eh, protože po dvou eh, produktivních trialozích a řadě technických mítinků o kterých jsem vás informovala v průběhu listopadu eh, jsem ráda že vám mohu oznámit že toto pondělí tedy. one prosince proběhl třetí a zároveň poslední politický trialog k nařízení o zavedení palubní jednotky ecall jeho hlavním tématem byla otázka delegovaných a implementačních aktů konkrétně článek six paragraf four který se týkal ochrany osobních údajů jelikož se názory parlamentu a rady v tom jakým způsobem budou akty vypracovány nejprve podstatně rozcházely pomohla komise kompromisním návrhem jehož výsledná podoba odpovídá prioritám parlamentu eh, a také rada tento návrh podpořila touto dohodou jsme úspěšně uzavřeli všechny zbývající otázky. Eh, evropský parlament podle mého názoru dostal během vyjednávání svých závazků výsledek odpovídá mandátu který byl mně jako zpravodajce dán únorovým hlasováním pléna evropského parlamentu a v září zde na půdě výboru imco systém automatického volání ecall má být tedy bezplatnou veřejnou službou pro všechny řidiče bez ohledu na typ a pořizovací cenu vozidla má fungovat v rámci celé evropské unie a věřím že přispěje ke zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích evropský parlament zároveň ukázal že je seriózním partnerem když vyslyšel členské státy se žádostí o posunutí termínu zavedení systému. Eh, přesto že co nejrychlejší zavedení služby ecall bylo od počátku pro evropský parlament velmi důležité v zájmu nás všech je především aby služba která vyžaduje zapojení hned několika různých aktérů v momentě spuštění spolehlivě a účinně fungovala vážím si že eh, výstup byl posvěcen i zpravodaji stanovisek za výbory pro dopravu a výboru pro občanské svobody a dovolte mi na závěr, abych eh, využila této příležitosti a poděkovala jednak paní předsedkyni za aktivní a konstruktivní vedení trialogů. Dovolte mi poděkovat eh, všem kolegům ve vyjednávacím týmu, ať už se týká mých stínových zpravodajů, ať už se týká eh, našich asistentů, politických poradců či sekretariátu Samozřejmě eh, určitě patří poděkování také eh, komisi a italskému předsednictví za velmi dobrou a efektivní spolupráci a já věřím, že ten výstup, kterého jsme dosáhli, získá podporu i zítra během našeho hlasování na výboru. Děkuji. Uh, eh, děkuji vám mnohokrát, eh, Olgo. Eh, děkujeme všem a celému vyjednávacímu týmu za to, co jste vložili tady do této složky, za veškeré úsilí. Zítra dopoledne na výboru v 9.45 budeme hlasovat o této složce a když se to odhlasuje na tomto výboru, tak já jako předsedkyně výboru napíšu radě, Oznámím jim, že se na tomto dohodl náš výbor a potom rada a já. Eh, dostaneme to schválené od Korepero a bude to tedy ten stejný text, který půjde přes koreper a potom se to vrátí na plenárku, abyste všichni věděli i ten postup. Zítra se tedy bude hlasovat, já napíšu radě, rada na koreperu schválí téměř identický text a potom dojde ke závěrečnému hlasování na plenárce a potom bude ten text schválený a bude to eh, dohoda o druhém čtení, by se dalo říci. The next item in the agenda. Dalším bodem programu je zpráva o e, nařízení o, lano, o lanových drahách, snad jedno sdělení a současně jedna omluva. Došlo ke změně v softwaru, který e, užívá parlament k překládání písemných dokumentů. Takže toto jsou návrhy zpráv sepsané Antoniem Lópezem Isturis Whiteem, který je ovšem bohužel te, te toho času k dispozici pouze v angličtině a ve španělské verzi. Ostatní verze budou k dispozici až 11. prosince. A na základě diskuse se sekretariátem o tom, eh, zdali potřebujete, co by stínovi zpravodajové, eh, delší lhůtu na eh, předkládání pozměvacích návrhů dopadl dobře. Takže děkuji vám, to mm, byla pouze procedurální poznámka. Dobrá, a nyní vám děkuji a uděluji slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s tím, a učiním vše, co bude zapotřebí, abych pomohl. Budou-li nějaké starosti s touto zprávou, bude-li zapotřebí eh, to prostudovat i v jiných jazycích, tak na to samozřejmě počkáme. Nyní eh, přecházím do španělštiny. El mercado... Eh, trh s lanovými drahami se charakterizuje tím, že tam je velice vysoká odbornost. Proto se jedná o zprávu, která je podle mého názoru, a určitě s tím souhlasíte, je to velmi odborná zpráva. A, e, ale z politického hlediska tam došlo k Jensensu. E, průmysl EU má 60 e, světového trhu těchto instalací Jedná se o 4 tisíce pracovních míst, které přímo souvisí e, s lanovými drahami. E, současná, e, současná legislativa, to je směrnice 2009 ohledně lanových drah, komise navrhuje, aby to bylo nahrazeno nařízením. Já tedy jsem zpravodajem a přicházím s tímto návrhem. Je to příklad harmonizace EU. Pomocí tohoto návrhu si přejeme zharmonizovat podmínky pro uvedení na trh eh, pod systému složek bezpečnostních pro lanové dráhy a zaručit eh, volný pohyb těchto výrobků v rámci EU. Eh, jeden z problémů, který jsme zjistili ohledně aplikace směrnice 2000, tak se jedná o odlišnosti v případě transpozic. Proto my si myslíme, že změna právního nástroje, tedy změnit eh, směrnici na nařízení, tak eh, to eh, splňuje ten politický kompromis, jehož cílem je zjednodušit legislativu v rámci EU. Tato změna bere také ohled na Eh, zaručení aplikace jednotné v rámci EU, protože eh, toto nařízení počítá s celkovou harmonizací, tak členské státy nemůžou přicházet s novými požadavky nebo se striktnějšími požadavky než ty, které jsou v národní legislativě. Každopádně ale členské státy budou stále kompetentní, co se týče například použití půdy, vyznačení eh, pozemků a ochrana životního prostředí. To bude tedy stále v kompetenci členských států. Eh, také chceme eh, poděkovat za to, že to bude nařízení, protože tím se ušetří náklady za transpozici a budou tam jasná pravidla, která se budou moci aplikovat jednotně v rámci EU. A také protože se jedná o nařízení, tak tam eh, se vyřeší ta otázka divergencí v transpozici, protože tam by došlo třeba k jiným eh, druhům ochrany a mohlo by dojít k narušení vnitřního trhu eh, pozměňovací návrhy, se kterými jsem přišel, tak tam bych chtěl upravit články tomu balíčku, který byl schválen v roce 2008, hlavně tedy 7, 6, 8 rozhodnutí to se týká uh, uvádění uh, těchto výrobků na trh. Já dále pokračuji v práci uh, tohoto výboru. Přišel jsem s osmi návrhů tohoto adaptačního balíčku. Návrh zprávy respektuje, respektuje do míry, jak je to možné, znění, na kterém se dohodli spoluzákona, spoluzákonodárci. Eh, porovnali jsme tedy směrnici 29 z roku 2014 o harmonizaci legislativy členských států o uvádění Eh, tlakových eh, jednoduchých nádob a zde přicházím s dalšími pozměňovací návrhy, abych zlepšil koherentnost textu eh, v souladu s novým legislativním rámcem. V principu se počítalo s tím, že ustanovení o dozoru nad trhem, co se týče lanových drah, takže by to bylo v novém nařízení, které se týká dozoru nad trhem s těmito výrobky. Já připomínám, že to je návrh nařízení z 13. února 2013. Eh, protože pravděpodobně tento návrh nebude přijat včas, tak se muselo přijít se specifickými pravidly ohledně dohledu nad trhem a proto podporuji eh, zavedení nové čtvrté kapitoly ohledně dozoru nad trhem EU a ohledně kontroly podsystému a bezpečnostních komponentů, které přijdou na trh Evropské unie a ohledně eh, ochranných postupů Evropské unie. Eh, tento návrh reaguje na otázku aplikace směrnice 2000. 2009 eh, eh, z roku, 9 z roku 2000. Jedná se tedy o přepravu osob přes přepravovaných přes lanové dráhy. Bylo tam posouzení dopadu, to posouzení dopadu ex ante bylo pozitivní, tak většina zainteresovaných stran ukazuje na to, že zlepšení právní jasnosti by mělo být naším cílem, prvním z cílů. Proto v tomto návrhu, co se týče oblasti aplikace lanových drah, tedy pro přepravu osob, a co se týče podsystému a bezpečnostních složek pro tyto instalace, je to článek 2, odstavec 1, a tam se jasně píšou ty výjimky. To je článek 2, odstavec 2. E, v návrhu návrh přichází s upřesněním, hlavně co se týče lanových drah, které slouží pro přepravu osob, ale také pro eh, volnočasové aktivity. Eh, vyjímají se ty uh, užité lanové drahy, ty, které jsou uh, v zábavních parcích, které to není součástí, pokud mají dvojité funkce. Co se týče historických instalací, Eh, což je velice zajímavé z turistického hlediska, tak členské státy budou muset zaručit vysokou ochranu eh, zdraví a bezpečnosti eh, prostřednictvím vnitrostátní legislativy. A závěrem bych chtěl podpořit, aby podsystémy byly podrobeny hodnotícím procesům schody, stejně tak jako u Eh, bezpečnostních komponentů. Já nevidím žádný důvod, abychom k těm podsystémům přistupovali jinak, než jak k bezpečnostním komponentům, protože jiné pohledy na věc by mohly vést k narušení trhu a mohlo by dojít k odlišným přístupům. Eh, návrh zachovává hodnotící eh, systémy eh, schody pro bezpečnostní složky, tak jak je to ve směrnici 9 lomeno 2000 a podléhají těm podsystémům. Nicméně se aktualizují odpovídající moduly v souladu s rozhodnutím o novém legislativním rámci. A to je všechno a rád si vyslechnu názory jednotlivých skupin a instrukce protože jsem možná na něco zapomněl a byl bych rád, abychom mohli dospět společně k, k dobré zprávě. Děkuji. A nyní eh, dáme slovo stínovým zpravodajům s tím, že pokud by se chtěl ještě někdo vyjádřit, tak se přihlašte. Lucy Anderson jménem SND. Děkuji paní předsedkyně a rovněž děkuji zpravodaji za eh, takto, takhle rozsáhlý a podrobný návrh zprávy a za důkladné vysvětlení. Rovněž děkuji paní předsedkyni eh, za diskusi ohledně prodloužení lhuty pro pozměvací návrhy. Myslím, že je to dobrý nápad, bude-li to možné, eh, vzhledem k tomu, že lhuty před svátky jsou vždy poněkud zákeřné. Takže to bude určitě užitečné. A také bych chtěla říci, že jsem ráda, že jste se e, e, zmínil o rozdílu mezi nařízení a směrnici. E, je správné a souhlasím, že nám to umožňuje vysokou míru důslednosti, ale musíme si uvědomit, že ta změna bude mít dopady i na subsidiaritu, tedy pro členské státy. Musíme být tedy opatrní abychom to pojali správně. Jak eh, zpravodaj zdůraznil, cílem je harmonizace a eh, sladění pravidel ohledně lanových drah. Eh, samozřejmě je důležité, aby tyto prostředky byly bezpečné, budou-li na trhu a je to samozřejmě i odpovědnost našeho výboru. Učím vše, aby zajistila, že zainteresované strany rozumí rozsahu nového nařízení a doufám, doufáme spolu s pravodajem, že zajistíme jasnou definici a aplikaci klíčových pojmů, jako například notifikované eh, orgány a eh, orgány posuzování shody a eh, samozřejmě důležité, aby také deklarace EU o posuzování shody byla jasná. Máme také otázky ohledně okolností platí, jak mají být označovány eh, produkty eh, značkou CE. A možná, že by bylo také nutno doplnit ještě určité e-mailové adresy. Eh, děkuji zpravodaji za zmínku o otázce dozoru na trhu. Budeme nadále sledovat mm, i navrženou novou kapitolu, kde mm, tuto věc chcete řešit. Pokud mohu říci, vy jste tam tam eh, nezahrnul ehm, výslovně ustanovení o bezpečnosti produktu. Možná, že kolegové se k tomu budou chtít vyjádřit. Víme, že původně to byl balíček. Takže vítám vaše komentáře k této věci. Rovněž bych chtěla říci, že alespoň na úrovni Spojeného království eh, výbor eh, kontrolní výbor se zaměřil eh, právě na eh, bezpečnostní prvky v souladu s současným nařízením. Je nutno, aby to bylo správně uchopeno v eh, nařízení. Také se chceme podívat na definici historických lanových drah, což je problém v jiných zemích, ale také ve Spojeném království. Pokud jde o přesné znění výjimek. Máme tady velký závazek vůči tradičním nebo zděděným lanovým drahám a chceme, aby ty definice byly jasné. A závěrem vítám veškerou eh, práci na tom odvedenou a bylo by dobře mít ještě trochu víc času této věci. Děkuji. Takže za EKR Ulrika Tretbiancis. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, zpravodaji za jeho práci. Také bych eh, ráda podpořila návrh Vicky a zejména tedy protože v současné době je ta zpráva pouze v anglickém a španělském jazyce a protože je to poměrně specializované téma, tak počkám na překlad co se týká návrhu, tak eh, zpravodaje, tak ho mohu podpořit, zejména co se týká jasného právního základu pro všechny členské státy EU, který tímto bude vytvořen, čím špádem by se měly omezit eh, právní problémy na jednotném trhu. Historic, co se týká povolení těch eh, dosavadních instalací. Myslím si, že je to smysluplné, je dobré, aby se vlastně definovalo, že se jedná už o historicky instalované lanové dráhy, ale jinak v zásadě tu zprávu můžeme, může EKR podpořit. Děkuji. Dita Charanzová, skupina ALDE. Děkuji, Vicky. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji. Mám za to, že odvedl vynikající práci, předložil výborný návrh eh, a poté, co jsem si přečetla více než stovku pozměvacích návrhů, eh, nevidím v nich žádné politické rozdíly. Vítám eh, tu eh, jasnou výjimku eh, historických eh, instalací lanových drah, jak to již uvedli předřečníci. I v České republice máme historické instalace a nerada bych je viděla mimo provoz z důvodu technického nařízení, ale jak jste naznačili v pozměňovacím návrhu, i tyto staré instalace musí být bezpečné pro uživatele. Jediná otázka je, jak zabráníme zneužitím této výjimky. Pouze protože něco je staré, eh, ještě neznamená, že je to historické nebo jedinečné. Eh, eh, někdy je lepší něco nahradit, i když je to nákladné pro majitele. Já doufám, že pravidla členských států jsou jasná, pokud jde o to, co já, co není historická instalace. Také bych uvítala zahnutí kapitoly o dozoru na trhu, jak to bylo popsáno ve vašem úvodu, ale tady mám technickou otázku. Není to otázka přímo na vás, ale spíše na výbor. Co se stane, když, nebo na komisi, co se stane, když schválíme nařízení o dozoru na trhu? Eh, překonají pak některá pravidla tu novou kapitolu eh, v eh, eh, nařízení o lanových drahách. Jinak podporuji kontinuitu, pokud je o nařízení a souhlasím s vámi, že z toho není nutno dělat směrnici. Existuje tolik málo výrobců v tolika málo členských států, že není důvod se domnívat, že nepodléhají stejným bezpečnostním standardům. Děkuji, Dit to a nyní Krista Chaldemose. Děkuji vám. Za prvé nehodlám předkládat návrh konkrétního materiálu, ale spíše bych chtěla nadnést obecnější otázku. Jako zpravodajka pro nařízení o obecné bezpečnosti a jako stínová zpravodajka SND o dozoru na trh a celý balíček bezpečnostní. Myslím, že tady máme problém, alespoň potenciální, protože hovoříme o lanových drahách, máme tady nařízení také o plynu, o osobních ochranných, ochranných prostředcích a e, celá tato agenda souvisí s balíčkem bezpečnosti na trhu. A jak s tím naložit? Za prvé si myslím, že musíme vyzvat radu, aby e, konala v oblasti e, balíku e, bezpečnosti produktů, ale také musíme vést diskusi v tomto výboru, jak s tím naložit, abychom zajistili, že budeme mít stejný typ nařízení a návrhů a závazků pro výrobce, prodejce, distributéry a tak dále ve všech nařízeních, které přijímáme. A myslím, že bychom měli vzít v potaz to, co jsme již v parlamentu schválili pokud jde o nařízení o dozoru na trhu, abychom nakonec neměli tři, čtyři, pět různých závazků a různých nařízení, protože to není dobré pro jednotný trh a vůbec pro nic. Takže paní předsedkyně, já navrhuji, abychom eh, uspořádali zasedání možná správní službou, abychom se poradili, jak s tím naložit. A také navrhuji, abychom jako výbor nadnesli tuto otázku eh, ve vztahu k radě, abychom zdůraznili, že musíme tady konat, abychom nedospěli k pěti, šesti různým eh, legislativním normám. Protože jak známo, nemáme horizontální balíček o ochraně o bezpečnosti produktů zatím schválený. Takže jen se ptám, co dělat a jak zajistit, abychom to udělali správně. To je dobrá otázka, říká předsedkyně. Velmi stručně mohu-li bylo mi řečeno, že to není problém právní služby a sekretariát eh, našeho výboru eh, se již eh, podíval na ty tři materiály, to znamená lanové dráhy, ochranné osobní prostředky a také plyna, spotřebiče na plyná paliva a také mm, na to, jaký to má dopad na NRP a s cílem zajistit důsledný a konzistentní postup. Myslím, že sekretariát výboru se spojí i e, s vámi, kteří pracují na balíčku dozoru na trhu, abychom e, zajistili, zda tam není nějaký potenciální problém a v tom problému musíme zajistit důslednost, konsistenci v přístupu nejenom vůči domácím výrobcům, ale také dovozcům, distributérům, aby podléhali stejnému nařízení a aby zajistili konzistenci, tak aby tedy dozor nad trhem měl eh, snadnou práci. Takže navrhuji obrátit se na eh, sekretariát výboru a tam projednat eh, určité otázky. Ale myslím, že sekretariát v této věci už odvedl řadu eh, práce. Vím, co udělali, alespoň v případě mého materiálu. Marina Grapini. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych, já skutečně vítám to, co bylo odvedeno. Je to poměrně obšírné a složité technické téma. Nejprve bych chtěla říci něco všeobecného. Myslím si, že ty lhůty pro pozměňovací návrhy Samozřejmě, co se neplatí to jen pro tuto zprávu, ale obecně ty spluhuty jsou vždy velmi krátké. Nevím, jak bychom to tedy mohli udělat. Vy jste předsedkyně, takže co bychom společně mohli udělat, aby se to zlepšilo. Potřebujeme čas, abychom to mohli důkladně prodiskutovat, protože skutečně jde o nařízení pro 28 členských států a máme velkou odpovědnost. Pokud jsem to správně pochopila, souhlasím tedy s tím, co zde zaznělo, že směrnice z roku 2009 by měla být nahrazena, ale protože zde jsou určité eh, rozdílny, pokud by se nahradily pouze jednotlivé její části. Co se týká článku 2, tak tam se jedná o vlastně dva nové dráhy volnočasové pro sportovní volnočasové využití. Myslím si, že zde je také důležité, abychom, aby to bylo dobře regulováno na národní úrovni. Co se týká ty volnočasové, mm, co tu, tedy cestovní ruch, mm, volnočasové aktivity, to se musí dále rozvíjet v Evropské unii. Je to také důležitá ekonomická příležitost a tyto možnosti, volnočasové parky a tak dále, to také se využívá v našich zemích bývalé východní Evropy, v Rumunsku například a nemyslím si, že by bylo dobré, kdyby bylo samostatné nařízení nebo právní akt pro každý eh, členský stát tam by mohlo docházet také k různým nehodám. Možná by bylo dobré tedy ještě vysvětlit, zda ve vaší zprávě pro ty volnočasové lanové dráhy, jakým způsobem se plánuje, že to bude tedy uh, Eh, regulováno. Co se týká těch historicky instalovaných lanových drah, tak s tím souhlasím. Ano, je pravda, že by tam mohlo docházet k určitému zneužití a musíme tedy vyřešit prevenci, jak tomu předcházet. Katrin Stýle, ale předtím bych chtěla říct si něco já. Neobdržela jsem jméno stínového zpravodaje za GUE, Zelené nebo FDD. Pokud jste nominovali stínového zpravodaje, tak prosím. Pascal je nominován, jak vidím, a Děkuji, Vicky. Co se týká zelených, tak to jsem já, který budu mít to potěšení, že budu stínovým zpravodajem k této zprávě. Já bych chtěl pouze v této fázi říct, nechci příliš eh, rozšiřovat tu debatu. Samozřejmě děkuji zpravodaj za odvedenou práci a v současném stavu jsem se ještě nezabýval těmi 143 pozměňovacími návrhy, omlouvám se, ale samozřejmě uděláme to. Chtěl bych pouze říci, že zcela podporujeme ten postup a že zpravodaj tedy může samozřejmě počítat eh, se skupinou zelených, eh, s jejich podporou ve své práci a dále také s těmi směry, které stanovil, to znamená v té další práci na nařízení, také ve klademe velký důraz tedy na tu blo- blokaci eh, rady, co se týká průřezovosti a horizontálnosti té otázky ohledně bezpečnosti, takže jsem tímto chtěl poděkovat a říci, že globálně zcela souhlasíme se směrem navrženým zpravodajem. Děkuji. Uh, paní Stiller, děkuji, paní předsedkyně. A děkuji všem, kteří pracovali na všech těchto materiálech, které, jak víme, jsou provázány. Pokud jde o dozor na trhu, budu hovořit o eh, plynu eh, později, ale výzva, kterou čelíme nyní v případě těchto návrhů, Eh, se týká právě dozoru eh, na trhu a my jsme se domnívali, že jsme tu věc již vyřešili, ale čelíme tomu stále. Máme v parlamentu takovou perspektivu, totiž to, co jsme schválili v tomto výboru a nyní vidíme, že legislativní rámec existují, ale máme různé názory. Nyní jde o to, eh, vytvořit správnou rovnováhu. Já se domnívám, že zpravodajka paní Šaldenmoze pro dozor nad trhu eh, nadnesla legitimní bod a musíme se tomu postavit jako výbor. Myslím, že to bude správný způsob. Je to samozřejmě eh, záludné, protože mm, se mm, ocitáme v mm, choulostivé situaci, ale myslím, že to můžeme zvládnout a doufám, že budeme schopni spolupracovat eh, se spravodajkou v této oblasti a myslím, že je také užitečné, že máme paní předsedkyni, která má jednu zprávu, já mám další a pan eh, López Istures má eh, další. Takže si myslím, že můžeme něco udělat, abychom zajistili konzistenci napříč všech těchto tří materiálů. A to je velmi důležité. Pouze to jsem chtěla sdělit. Děkuji. Markus Petze. Já, um... Děkuji. Nejprve bych chtěl srdečně poděkovat za práci, kterou jste odvedl. 80 stran zprávy. U takové, u, v oblasti, který, která vytváří tisíce pracovních míst a tam se vlastně rozděluje mezi historickými, volnočasovými, bezpečnostními složkami zařízení a tak dále. Částečně to chceme regulovat na evropské úrovni, částečně na úrovni národních států, tedy dále. A když se podíváme na to všechno, co je tam uvedeno, co už vlastně ve vašem na komisi, ve vaší kanceláři a tak dále se dělo v této oblasti, tak vlastně opravdu trošku hrutím hlavou je, jakým způsobem zacházíme s daňovými zdroji. A jsem trošku udiven tím způsobem, jakým se jakým toto probíhá obsahově. Samozřejmě se k tomu nemohu vyjádřit, je to určitě technicky velmi propracováno ale jakým způsobem by se takováto mašinérie v tomto odvětví měla tedy prosazovat, tak toto mě opravdu tedy značně udivuje. Chtěla by se komise vyjádřit, pokud vím, je zde Luis Felipe Guerrero. Vítejte. Uh, thank you. So just to... Děkuji. Pokusím se poskytnout určitá objasnění. Padla zde otázka, proč volnočasové nebo zábavní zařízení nejsou v rozsahu eh, působnosti, proto protože se jedná pouze o nařízení přepravující osoby. Takže jde o dopravu osob a nikoli o snahu rozšiřovat rozsah eh, platnosti. Pokud jde o historické eh, lanové dráhy, to je vysvětleno bez zbytku v národních právních předpisech a domnívám se, že definice historických lanových dráh bude eh, všem vyhovovat. Pokud jde o dozor eh, na trhu. To, co bylo v návrhu pozněvacích návrhů, eh, navrhuje zahrnout tam kapitolu, která byla také v rozhodnutí NPR. A věříme, že to samé se bude týkat osobních ochranných eh, prostředků a plynových spotřebičů. Pokud bude schváleno nařízení o dozoru na trhu spolu zákonodárci, eh, tak potom mm, to nahradí to, co momentálně platí eh, v odbětvovém nařízení o dozoru na trhu. To znamená, to, co máme v balíčku NPR a to, co budeme mít v tomto nařízení o dozoru na trhu, bude nahrazeno novým nařízením. Tak to vidíme my. Pokud jde o zprávu, Chtěl bych poděkovat za pozněvací návrhy, které byly navrženy, přispějí ke zlepšení a zkvalitnění navrženého nařízení. Děkuji. Thank you. Um, thank you. Děkuji mnohokrát. My se vrátíme nyní ke zpravodaji. Měla jsem právě krátký rozhovor s další zpravodajkou za ty tři zprávy spadající do balíčku dozoru na trhu. Já jsem očekávala, že všechny tyto tři zprávy doputují do trialogu ve stejnou dobu a tak zajistíme, že budeme moci právě debatovat souhrně i o tom balíčku ochrany, eh, respektive dozoru na trhu, ale je důležité se jim věnovat i jednotlivě. To je můj komentář. Já doufám, že eh, všechny dospějí eh, do stádia trialogu o balíčku dozoru na trhu zanedlouho. Antonio, děkuji. No, uh, Chtěl bych pouze využít příležitosti a poděkovat kolegům z jednotlivých skupin za podporu, za pozněvací návrhy ke zprávě. Ta otázka historická. Jde také o to, že respektive jedná se také o nové instalace a bezpečnost je klíčový faktor. Vždy jsem to bral v potaz a zima přichází ostatně, takže nadchází sezona eh, lanových drah. Víme, eh, jaká je politika a my musíme vždy být rozhodní. Pokud jde o diskusi jsem otevřené mysli, rád si vyslechnu eh, vaše návrhy, abych to zahrnul eh, do zprávy. Byť eh, myslím, že panuje dalekosáhlý konsenzus, ale rád vyhovím. Pokud se dozvím nějaké novinky, tak vám je samozřejmě sdělím. Pokud jde o ty volnočasové lanové dráhy, Eh, můj volební obvod je eh, eh, Malorka, takže trochu také vím nebo znám cestovní ruch a je to vždy jak si v mé mysli, je to odvětví, které na rozdíl od lanových drah, které eh, zajišťuje 4 tisíce pracovních míst, tak cestovní ruch jako takový eh, obnáší 100 tisíce pracovních míst. Určitě o tom budeme diskutovat. Podívám se na dopad na cestovní ruch mm, a důsledky. Dále pokud jde o ochranu spotřebitelů nebo otázky specifické pro ochranu spotřebitelů, tak já eh, Vycházím také ze zprávy o eh, rohlasových přijímačích. Já děkuji všem za podporu. Samozřejmě, že eh, budu věnovat potřebný čas i zajištění, zajištění překladů. Zatím to je v angličtině, ve španělštině, v zemi, tedy v jazyce země, odkud pocházím a jakmile to bude k dispozici ve všech jazycích, tak se sejdeme, abychom to ještě jednou prodiskutovali. Děkuji. Okay. So... Dobrá. Takže budeme se snažit prodloužit lhůtu. tak abyste nemuseli pracovat během vánočních svátků. A to bude vyhovovat určitě i Antoniovi. Dalším bodem našeho programu je prezentace komise o posouzení dopadu na nezveřejněný know-how a obchodní informace, takzvaná obchodní tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním. A začneme s komisí. Mr. Bajava? Yeah. Pane Bajava? Thank you, chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Mohli byste zvětšit slide na celou obrazovku? Dobrá, vzhledem k tomu, že mám celou řadu eh, slajdů, tak se pustím přímo do prezentace. Jedná se o reakci na eh, poslední zasedání výboru, kde, kdy jsme o tomto návrhu eh, diskutovali a mm, požadavek eh, byl vznesen na nás, abychom předložili hodnocení dopadu. Je zde celá řada průsvitek, doufám, že budou dány k dispozici členům a nyní jimi prolétnu, abych umožnil i diskusi v návaznosti na to. Takže prosím o první obrázek. Ano, ty slajdy jsou k dispozici na webové stránce výboru online již nyní, říká předsedkyně. Děkuji. Takže první slide. Doufám, že eh, slajdy budou stíhat můj proslov. První otázka, a té se nemusím příliš mnoho věnovat, je to, že Eh, znalosti jsou eh, stěžení pro moderní ekonomiku a konkurenceschopnost našich podniků eh, záleží na znalostech, které zvládají, které mají k dispozici a celá otázka IP se týká právě zajištění a zpřístupnění inovací. Můžete to činit skrze IPR, ale uh, také eh, zde hraje velkou roli nástroj utajení, důvěry. V podstatě Každý podnik uchovává určité vzácné informace nebo znalosti um, utajené, to je zjevné. A další klíčová věc je obchodní tajemství, které je vždy někde v tom řetězci odděleném od legislativy než například zaregistrujete patent, eh, je to obchodní tajemství a podobně. Jakákoliv výhoda prvního kroku vychází z aplikace obchodního tajemství. Takže obchodní tajemství jsou skutečně eh, eh, jádrem konkurenceschopné ekonomiky a konkurenceschopných podniků. To stěžení. Další slide. Prosím o další obrázek. Doufám, že se objeví za nedlouho. Takže klíčové je také to, že obchodní tajemství neposkytují jeho držiteli žádné právo na informaci, která je považována za eh, eh, důvěrnou. Není to eh, výslovné právo, exkluzivní právo. Konkurent může samozřejmě provozovat paralelní Eh, výzkum a v tomto smyslu je to kompetitivní nástroj. Můžete samozřejmě postupně inovovat a tím vytvářet další obchodní tajemství na základě toho, co již vlastníte. Na druhé straně Další zásadní věc je to, že tato obchodní tajemství mohou být získaná i nečestně, buď krádeží, anebo porušením povinnosti um, um, utajení nebo důvěry, které máte s partnerem. Samozřejmě je to velký problém a myslím si, že naše hodnocení dopadu učinilo vše, co bylo zapotřebí, abychom to prokázali. Další slide, abych vysvětlil, jak jsme shromáždili informace, abychom to prokázali. Za prvé jsme provedli právní studii s cílem eh, obecného přehledu o právní situaci panující v 28 členských státech. Dále jsme uspořádali velmi dobře navštívenou veřejnou konferenci v červnu abychom prodiskutovali, jak dohlížet na trh, respektive jak monitorovat trh a získat informace, které nejsou pohotově k dispozici, jak známo podniky nerady zveřejňují svá obchodní tajemství. Takže to velmi znesnadnilo samozřejmě provádění našeho hodnocení dopadu, ale parlament to ví, je to obtížné zhromažďovat údaje v tomto ohledu a my jsme museli, respektive byli odkázáni zejména na průzkumy Provedli jsme také veřejné připomínkové řízení, k němuž se ještě dostanu. Tady chci zdůraznit, že ten eh, průmyslový průzkum, který jsme prováděli, anebo odvětvový, eh, byl eh, řízen panem profesorem Francónim, který je odborníkem z Boloní a je zcela v souladu s naš, ustanoveními z OSLA, pokud jde o metodologii provádění průzkumu. Je to skutečně reprezentativní průzkum napříč podniky v EU. Tady vidíte také 60% eh, vzorek malých a středně velkých podniků. K tomu se také ještě vrátím. Jak víte, provádíme také eh, veřejné průzkumy neboli eh, konzultační řízení. Měli jsme asi 386 reakcí nebo respondentů napříč všemi kategoriemi, jak je tak tady vidíte. Parlament konstatoval, že 152 občanů není zase tolik, nicméně eh, z hlediska podniku je to hodně. My se k tomu ještě vrátíme. Musíme respektive měli jsme jednu odpověď za Business Europe, která pokrývá celou Evropu a jednu odpověď eh, malých a středně velkých podniků. Ještě bych chtěl zdůraznit eh, něco, co se týče reakcí odpověd, eh, občanů. Asi polovina odpovědí byla přesně stejná. Podle šablony která byla dana k dispozici na internetu jednou politickou stranou. Je to povoleno, akceptováno, ale znamená to tež, že jsme to museli uvést v hodnocení dopadu, aniž bychom tento fakt samotný nějak hodnotili. Co jsme zjistili? Za prvé, Naše hodnocení dopadu má 25 příloh, ale nebudu je projednávat jednotlivě. Tady jsou klíčové nálezy. Za prvé, obchodní tajemství jsou zásadní podle nás pro podniky napříč EU. Za druhé, problematika Eh, zneužití obchodních tajemství je považována za narůstající vážný problém. Za třetí, a to je nejdůležitější pro tento výbor, jsme identifikovali eh, roztříštěnost regulačního rámce uvnitř eh, vnitřního trhu, pokud jde právě o opravné prostředky nebo zjednávání nápravy v případech zneužití obchodních tajemství. Další problém je, my věříme a průzkum to prokázal, že to také podkopává přeshraniční inovace, celou síť inovací, protože podniky dnes tak pracují, spojují se i přeshraničně s partnery, aby vyvíjeli společně nové inovativní podniky a ta roztříštěnost právního rámce má právě odrazující účinek při hledání takovýchto přeshraničních partnerů a to, řekl bych, eh, podkopává eh, eh, růst a také konkurenceschopnost vnitřního trhu. Pokud jde o ekonomickou výkonnost Evropské unie, je to důležité pro malé, ale i velké podniky. Vidíte to, nebo uvidíte to eh, na některých číselných údajích v hodnocení dopadu. A týká se to také malých a středně velkých podniků. Další eh, skutečnost, kterou chci zde zdůraznit, je to, že obchodní tajemství skutečně sehrávají důležitou roli při ochraně výměny znalostí mezi obchodními partnery v Evropské unii, zejména v oblasti vývoje, výzkumu a spolupráce. Právě ten kooperativní výzkum eh, je dnes eh, velmi aktuálně a rozšířený a to se také týká univerzit anebo těch komerčních prodloužených eh, rukou univerzit, které sehrávají důležitou roli ve výzkumu takže opět má to velký dopad na vnitřní trh. Pokud jde o zneužití, jaké jsou příčiny zneužití, která, eh, které jsme zjistili? Je jasné, že jsme znalostní ekonomikou, to znamená, informace jsou eh, centrem eh, všeho a proto se spoléháme na utajení. Za druhé, specializace, outsourcing, licencování, společné podniky a tak dále narůstají a jsou hlavním způsobem eh, růstu. Vznikají eh, sítě a opět, tady je to riziko prosakování informací a znalostí ještě větší. Dále e, narůstající e, počet kvalifikovaných a mobilních pracovních e, sil expertů, kteří se pohybují přeshraničně. Často, když hovoříme o inovacích, tak musíme hovořit také o trvanlivosti některých produktů, eh, která se měří v některých eh, případech eh, na měsíce. A s tím také souvisí samozřejmě obchodní tajemství. A v neposlední řadě otázka internetu a informačních a komunikačních technologií, což již platí 20 let. Takže eh, hackerské útoky a eh, různé jiné zneužívání těchto eh, prostředků hraje také roli. Jak jsem řekl, údaje jsou vždy problémem. Získávání údajů je vždy problémem při provádění průzkumu když jsem hovořila o větvovém průzkumu, tak eh, toto je skutečně průzkum vycházející z reprezentativního vzorku. Eh, podniky byly ochotny přiznat, že skutečně utrpěli eh, zneužití informací a znalostí a ne v malé míře. Podniky vždy to rádi oznamují, protože to může mít obrovské účinky nejenom na jejich výkony, ale samozřejmě na hodnotu akcí eh, u velkých podniků. Ale určitě víte, že tento týden prosákla zpráva, že došlo k hackerskému útoku eh, masivnímu na jeden podnik ve Spojených státech. kde došlo k vymazání eh, hard disku a skutečně úniku velkého množství informací a to je mm, zásadní problém, velký problém který je vlastně příkladem tohoto vývoje. Dále pak eh, regulační nedostatky které ukazují, eh, jak eh, je tento aspekt podchycen eh, právními předpisy v jednotlivých členských státech. Někteří z vás možná řeknou, že existují možnosti nápravy na úrovni členských států. Ano, to je pravda, ale možnosti jejich využití nejsou tak snadné. A platí tady velká nejistota, zejména když se jedná o přeshraniční spory nebo přeshraniční případy. pouze deset členských států má definici obchodního tajemství v právních předpisech. Navzdory společnému jmenovateli těchto definic a navzdory tomu, že to je již pokryto v umluvě TRIPS, se definice velmi různí a také panují velké rozdíly v možnostech zabránit třetí osobě eh, zneužít eh, ukradené tajemství a v mnoha případech neexistují ani opravné prostředky proti tomu. A šest členských států vůbec eh, nemají specifický zákon v této oblasti, takže spolehají na občanský zákonník. Jste-li malým nebo středně velkým podnik, podnikem působícím přeshraničně a usilujete o určitou nápravu, tak náklady jsou obrovské. A tady vidíte, že to volání po ochraně ze strany Evropské unie je skutečně výrazné ze strany mnoha podniků. Další příklad e, určité korektivní, e, určitá korektivní opatření. Dole vidíte sloupce, které se e, týkají porušování obchodního tajemství. V sedmi členských státech není vůbec možnost potom zničit eh, to zboží, které vlastně vzešlo eh, nebo je výsledkem zneužití obchodního tajemství nebo s ním se obchoduje v důsledku toho. Takže určitě panují rozdíly a na základě výsledku našeho průzkumu platí, že vzhledem k těmto rozdílům mezi členskými státy dochází eh, k určitému eh, určité podkopávání eh, přeshraniční spolupráce. Nejslabším prvkem nejslabší prvek je vždy ten problematický. Je důležité, abyste měli dobrou ochranu v tomto ohledu na úrovni vašeho členského státu vždycky ten eh, slabší partner eh, působící přeshraničně eh, bude ten slabší, bude ten, který nedosáhne na zjednání nápravu. Další klíčový nález je určitá obava z toho, že když vedete soudní spor, pak v některých členských státech je ta možnost zachovat to obchodní tajemství pouze v určitých kruzích je velmi malá i během soudního sporu. A v mnoha členských státech musíte vést ten soudní proces eh, v rámci veřejného eh, soudního řízení a to má skutečně neblahý eh, dopad. To je také důležitý faktor. A v neposlední řadě už jsem se zmínil o trestním eh, zákonníku i občanském zákonníku. Pouze 12 členských států eh, má ehm, tuto skutečnost ehm, ošetřenou i eh, v trestním zákonníku. Takže hlavní nedostatky jsou, tak, jsou uvedeny nebo naznačeny těmi bílými rámečky a ten celý obrázek eh, eh, ukazuje tu roztřištěnost právního rámce. A v neposlední řadě nejsme jediní, kteří o tom uvažují. I OECD, jak vidíte zde, na tom pracuje a zkoumá možnost eh, úrovně ochrany která by přicházela v úvahu pro tuto oblast. Vidíte tady výrazné rozdíly například mezi čtyřmi největšími členskými státy EU této oblasti. Toto bych eh, rychle eh, proletěl, protože problémem je, že velmi málo podniků v této chvíli eh, vedou soudní spory o ochranu obchodního tajemství právě proto, že právní systém není dost jasný. 29 respondentů v průzkumu mělo pocit, že nejsou dostatečně účinné opravné prostředky a 24 eh, tvrdí, že spor bez tak prohrají. Takže ty dva hlavní problémy, které jsme identifikovali, jsou za prvé odrazující účinek eh, pobídek vedoucích k mm, přeshraniční eh, činnosti nebo eh, kooperaci a za druhé konkurenceschopnost podniků se znižuje v důsledku toho. A tady vidíte odkaz na hodnocení dopadu. My vždy zdůrazňujeme potíž to poměřovat, ale mm, samozřejmě usilujeme o to s nejlepším vědomím a svědomím. Takže první problém. Je jasné, že v důsledku této nejistoty je ta hodnota inovací nižší, je zde obava, že inovace bude ukradena a také náklady na její ochranu jsou vyšší. A když se podíváte na průzkum tak 41% podniků EU z těchto dvou důvodů e, se nedělí o obchodní tajemství a více než 50 podniků se domnívá, že e, také národní právní předpisy podkopávají a znesnadňují jejich přeshraniční obchodní činnost. Pokud jde o konkurenceschopnost, to je druhý problém. 56 respondentů mělo pocit, že to vede ke ztrátě klientů nebo kontraktů a důležité je také to, že existuje nepoměrně negativní eh, účinek toho na malé a středně velké podniky a to z toho důvodu, že malé a středně velké podniky se více spolehají na ochranu obchodního tajemství, protože eh, registrace autorských práv, ehm, která by jim ehm, to také zajistila, je nákladná. Z toho veřejného připomínkového řízení jasně vzešlo, že riziko je vnímáno mnohem eh, výrazněji eh, v členských státech s nižší právní ochranou a to opět eh, podtrhuje rozsah problému a nutnost jednat v této oblasti. Taky je zde účinek a sice značný na trh práce, Jedná se o zprávu, která byla provedena v Německu a podle ní se ročně ztrácí 30 až 70 tisíc pracovních míst v důvo, z důvodu průmyslové špionáže. A další klíčová věc, která bude asi pro vás zajímavá, eh, jsou dopady na mobilitu pracovních sil. Z některých diskusí, které jsme vedli, také jasně vyplývá, že v situacích, kdy legislativní rámec eh, pro eh, nápravu je eh, nejistý, je velmi obtížné tuto věc měřit. To ale bylo něco, co bylo zcela zjevné a e, také identifikováno v USA. Takzvané non-compete jednotky mají odrazující účinek i na mobilitu pracovních sil. Pokud jde o sníženou konkurenceschopnost, o tom vypovídá tento slide, tak OECD zjišťuje, že, je, že existuje statisticky relevantní vztah mezi lepší ochranou obchodního tajemství na straně jedné a um, inovacemi to tedy je obecně platné a akceptováno ekonomickou komunitou. Takže jaký je cíl naší politické intervence? Vzhledem k těmto problémům Prvním cílem je zlepšit účinnost právní ochrany eh, na vnitřním trhu a zdůrazňuji, že jde o právní ochranu před zneužíváním obchodních tajemství. Eh, nevytváříme tím žádné nové právo. Jak jsem již eh, zdůraznil, počítá se s tím pouze v umluvě TRIPS, respektive je to upraveno pouze v umluvě TRIPS. Ve výsledku bychom pak zlepšili eh, naše výkony eh, v oblasti vývoje a výzkumu a eh, v sdílení znalostí přeshraničně a mm, to by samozřejmě zvýšilo konkurenceschopnost našich podniků na globálním trhu. Tomuto mm, výboru nemusím mm, zdůrazňovat, jak je důležitý právní základ Ehm, zatím je to 1.1.4 ehm, smlouvy a my jsme provedli i analýzu subsidiarity subsidiarity je zajímavé, že parlamentní oddělení pro eh, průzkum tvrdili, že Španělsko a e, Portugalsko byly zatím jediné země, které e, akceptovaly toto provádění analýzy subsidiarity. Dále zde máme určité politické obce, e, k tomu existují ve zprávě i přílohy. Máme pět obcí od statu quo až po harmonizaci občanského práva i trestního práva obce dvě. to je spíše formální doporučení anebo eh, osvětové kampaně určené podnikům. My se nedomníváme, že status quo je realistická obce. Jak jsem již uvedl, jsme e, svědky narůstajícího problému zneužívání a ta roztříštěnost právního rámce také e, neklesá a vzhledem k tomu, že umluva TRIPS platí již 20 let, tak to lze očekávat. A uvidíte později také na pravé straně e, další folie, že mnozí respondenti mají pocit, že je zapotřebí tady naléhavě jednat a zejména jsou to malé a středně velké podniky, které jsou velmi obezřetné, pokud jde o soudní spory. Ale přesto se touto cestou vydávají. Poslední bod, ten se týká tedy obce 5, je to harmonizace občanskoprávních a trestně právních prostředků nápravy. My jsme zjistili, že pokud jde o e, trestně právní prostředky, to by měla být poslední možnost, nejzaší možnost, vzhledem k tomu, že zatím neexistuje harmonizace v rámci občanskoprávních postupů, tak bychom považovali tuto cestu za předčasnou. Ale za druhé by to mělo také protože zejména s trestním právem souvisí i otázka mobility eh, pracovní síly, takže měli jsme pocit, že nemáme dost důvodu eh, podniknout takovouto harmonizaci anebo ji provést v této chvíli a proto jsme od toho upustili. Ta čísla jsou asi nejzajímavější, nejdůležitější z hlediska eh, podniku. 77% eh, má pocit, že ochrana proti zneužití by měla být lepší. 54 eh, konstatovalo, že je zapotřebí zlepšit možnosti vedení soudních sporů v jiných členských zemí a 49% tvrdilo, že kdybychom měli eh, komunitární, jasné komunitární pravidlo, tak by to skutečně eh, byl určitý odstrašující prostředek proti zneužívání obchodního tajemství. Důkazy, které eh, tedy vedou k podpoře této cesty, jsou jasné. ty číselné údaje to dokládají. Ještě jedna poznámka, můžete si to zde eh, pročítat. Otázka konkurenceschopnosti. To znamená, že větší právní jistota a zejména eh, zahrnutí určitých ochranných doložek myslím, že jsme o tom hovořili posledně, by měli přispět ke snížení obav čestných podniků z toho, že dojde ke zneužívání um, trestně právních sporů. Eh, to znamená, zabránilo by to určitým problémům v této oblasti při vedení soudních sporů a je nutno tedy počítat s určitými ochrannými eh, doložkami, které zabrání zneužívání i během vedení soudních sporů. Dále mobilita pracovní síly. My se domníváme, že jasnější pravidla o ochraně obchodního tajemství by měly usnadnit ehm, volbu pro zaměstnavatele a zaměstnance. Právě ty takzvané nekonkurující si doložky jsou zde důležité. Je to pro nás důležitý bod. Snažili jsme se zajistit aby ten text byl vyvážen. To znamená, aby měl co nejmenší negativní vliv na mobilitu pracovní eh, síly. Pokud hovoříme o mobilitu pracovní síly, tak máme na mysli eh, eh, experty, kvali, vysoce kvalifikované experty, kteří jsou klíčové pro inovativní eh, proces a proto jsme do toho textu zahrnuli speciální pojistky, tak aby to nemělo neblahý účinek, naopak, aby to mělo pozitivní vliv na mm, mobilitu těchto odborníků. Také jsme do toho zahrnuli pojistky týkající se základních práv a také tzv. whistleblowerů neboli ohlašovatelů nešvaru a také pro novinářskou svobodu, svobodu médií. Nepřejeme si mít situaci, kdy by mohlo docházet k porušování těchto práv tím, že by ta obchodní tajemství byla velmi přísně, nadměrně přísně pojata. Nevidíme tady žádné dopady na životní eh, prostředí ani na administrativní zátěž. Nemělo by to být příliš eh, zatěžující. Pokud bude mít eh, výbor otázky v této věci, tak samozřejmě na ně rád odpovím. Když srovnáváme jednotlivé obce, tak jsme si původně mysleli, že doporučení ehm, vést informační nebo osvětovou kampaň ehm, pro podniky, tak ty náklady by byly velmi vysoké a nejsme přesvědčeni, že by to pomohlo, protože by to nesnížilo rozčištěnost, pouze by to informovalo podniky o tom, jaký je eh, složitý současný stav vedení soudních sporů napříč, ehm, respektive přeshraničně. A také jsem již vysvětlil, proč se domníváme, že náklady právě eh, v eh, oblasti trestního práva by eh, převažovaly nad těmi pozitivy. Takže jsme spíše pro obci číslo čtyři. Myslím, že jste toto viděli již posledně, paní předsedkyně, když mi kolegové prezentovali směrnici. Takže myslím, že to přenechám vám. Ještě poslední folie, ta se týká monitorování a hodnocení. My jsme eh, sestavili poměrně podrobný monitoringový a hodnotící plán to je důležité, abychom viděli účinky ehm, právních eh, kroků a to trvá dlouho, než se tyto účinky projeví. Nejzajímavější je samozřejmě posouzení ekonomického dopadu v případě přeshraničních inovací a dohod. Zdůrazňujeme opakovaně, že eh, spoléháme a spolupracujeme s observatoří pro porušování eh, obchodních tajemství. Na tom jsme již začali pracovat a Určitě by bylo dobré mít již v této chvíli ukazatele, jak jste eh, řekli vy sami. Ano, souhlasím, ale eh, neměli bychom se ukvapovat tak, aby ty ukazatele byly skutečně správné a platné a abychom dovedli posoudit, které ukazatele budou nejspolehlivější a nejlepší a které by eh, mohly eh, být také uplatňovány dlouhodobě. Děkuji vám za pozornost. Eh, to hodnocení dopadu bylo skutečně dlouhodobé a mělo pozitivní ohlas a já vám děkuji za příležitost je prezentovat. Děkuji, říká předsedkyně, za velmi podrobnou prezentaci a nyní dávám slovo zpravodajce Láře Komi. Děkuji. paní předsedkyně. Já vás také okradu o čas, ale eh, tato prezentace je opravdu velice podrobná, proto si myslím, že bychom se měli zaměřit na několik důležitých otázek. Dnes se vracíme k otázce, kterou jsme se zabývali na minulém zasedání. Jedná se tedy o obchodní tajemství a já bych chtěla říci, že výbor IMCO má stanovisko pouze k ochraně spotřebitele a k aspektu vnitřního trhu, takže pozměňovací návrhy se budou obírat tímto směrem. E, přijde se svým stanoviskem a e, Jury je kompetentním výborem pro tuto otázku. Já si myslím, že to je velmi důležité, protože Eh, hlavním cílem je eh, stanovit eh, pravidla, která by zlepšila konkurenceschopnost našich evropských podniků. Podniky, které se zabývají inovacemi v tomto období hospodářské krize a je důležité, abychom se zabývali vším tím, co může pomoci především malým a středním podnikům. Evropa musí shrát vedoucí úlohu na poli inovace a vědy a měli bychom mít zharmonizovaný systém. Můžeme tedy předpokládat, že vytváření nových eh, produktů či mít eh, nové eh, inovace, takže se k tomu může přistupovat s určitou výhradou, protože veškerá práva autorských práv to všechno nepokrývají, když se přichází s nějakými novinkami. A toto by se tedy mělo chránit. V rámci procesu objevování a vědeckého výzkumu, tak to jsou zcela zásadní věci, které jsou potom Eh, nezbytné pro konkurenceschopnost. A eh, už to nespadá do oblasti ochrany osobních eh, údajů. Takže tím se musíme zabývat. Tady tyto dohody jsou. My musíme chránit tady tyto inovace. Musíme tedy identifikovat, jaké užití budou mít tady tato obchodní tajemství. Já bych se chtěla zaměřit na určité podrobnosti. Eh, v komisi eh, nesmíme eh, ztratit z ohledu to, že se musí posílit konkurenceschopnost podniků. Ty zájmy jsou různorodé. Já bych chtěla, abychom měli vyvážené řešení. Já bych, chtěli, já bych tedy chtěla přistoupit a předložit několik názorů, které by byly užitečné pro tuto výměnu názoru. A potom si ráda vyslechnu zase názory ostatních a také politické připomínky. Přistoupím tedy k věci. Komise přišla s veřejnou konzultací a s posouzením dopadu. Komise už předeslala, že Parlament by se měl vyjádřit k základu. Máme 386 kontaktů, máme 125 podniků, ale problém nespočívá toliko v podnicích, protože jestliže asociace jako Business Europe nebo asociace, které eh, zahrnují mnoho podniků, a vyjádřili ten to svůj názor, no tak to můžeme považovat za dobrý základ. Nicméně, ale problém se týká občanů. 152 občanů, to je velmi málo. E, například ke konzultacím, kterým došlo v Lombardii, tak tam jsme mohli udělat konzultaci 150, se 152 občany. Protože naším cílem je ochránit občany během té konzultace. Eh, vyplynuly na povrch tady tyto myšlenky. Eh, přišlo se s několika eh, opačnými názory. Na jedné straně se hovoří o legislativě a na druhé straně zase jsou proti. Ta interpretace, která z toho vyplývá, je, že slovo tajemství by mělo znamenat, zdali občané chápou, že není dostatečná transparentnost. Někdy je obtížné provádět tyto konzultace u občanů, když se zmíní slovo tajemství, protože to může vést eh, k myšlence, že to je něco neznámého a potom ty názory nejsou úplně přesné. Eh, proč občané nejsou proto, aby existovala nová legislativa? Komise by nám mohla vysvětlit, jaké jsou důvody těchto odpovědí, abychom mohli pochopit jejich pohled na věc. Já jsem požádala Evropskou organizaci spotřebitelů, aby nám řekli svůj názor, ale ještě neodpověděli tak jak o tom hovořila eh, komise, tak se zdá, že je to velmi eh, fragmentované. Já bych chtěla komisi poděkovat každopádně, protože minule jsme požádali o posouzení dopadu a požádali jsme o podrobné posouzení dopadu a tak komise učinila. Také bych chtěla poděkovat za vyjádřený závazek ze strany komise, ale ten problém, který byl na jednom slajdu, je, že legislativa je velmi odlišná v jednotlivých členských státech, co se týče ochrany obchodního tajemství. Proto bychom měli mít eh, nějakou směrnici a a tak, aby vnitrostátní eh, legislativy eh, mohly eh, poskytnout větší právní jistotu. Článek 1 a 2 návrhu komise. Podle mého názoru je tento návrh velmi vyvážený, i když já bych přistoupila k tomuto obecněji a více restriktivněji. Co se týče oblasti působnosti, článek 1 vymezuje oblast působnosti směrnice na Eh, rozšiřování na získání, použití a zveřejnění těchto eh, informací. Ale já si myslím, že bychom tyto aspekty měli upřesnit a říci, že vnitrostátní eh, legislativ, vnitrostátní legislativa, která poskytuje větší ochranu, tak to by se mělo zachovat. Eh, potom to, co také začíná získávat větší podporu na radě, kde už s tím začali pracovat dříve než my. Návrh směrnice by měl mít za cíl vytvořit minimální standardy ochrany, tedy minimální ochranu obchodního tajemství v jednotlivých členských státech, tak aby mohlo dojít k minimální harmonizaci. Samozřejmě ti, co už mají větší ochranu, tak to vítáme, ale měli bychom dát možnost těm zemím, tak jak jsme to viděli v prezentaci, ty země, které ani eh, nemají oblast ani ochranu eh, v trestní právní oblasti, tak aby to měli. Ochrana legislativa může být eh, stimulem pro evropský trh. Definice. Eh, definice, které byly předloženy, tak eh, jsou v pořádku podle mého názoru, eh, jsou v souladu s dohodou APIC a i když tam může být větší integrace, co týče systému APIC a mohl by ten eh, text být kompletnější. Kapitula, eh, kapitola 2, články 3 a 4, tam se hovoří o tom, když eh, získání použití a zveřejnění obchodního témství je zákonné či nezákonné. To je pro nás zásadní. Komise se rozhodla, že odpovědnost přidělí na základě principu viny. Tady je tedy odkaz na úmysl. Co to znamená tedy umyslně či z nedbalosti? A potom další věc, to je tedy ta objektivní odpovědnost, tak abychom poskytli větší ochranu obchodnímu tajemství. A také bych chtěla vědět, co si o tom myslíte vy, protože toto téma je opravdu delikátní. Opatření. Zde hovoříme o kapitole 3. Opatření ochrana a opravné prostředky, například sankce já si nemyslím, že by tady byly velké problémy ohledně toho, co navrhuje komise, tedy z hlediska vnitřního trhu a spotřebitelů. Ale já bych chtěla vědět, co si myslíte vy o této záležitosti. Jak už jsem vám předeslala ohledně těch zájmů, tady se hovoří o ochraně základních práv, také se tam hovoří o e, právech spotřebitele, e, zaměstnanci, profesionální a taky jako právní osoba či podnik. Eh, úvodní ustanovení 23-24, tak se touto specifickou otázkou zabývá. Každá eh, jakákoliv legislativa nemůže snižovat tuto ochranu, eh, co se týče charty základních práv EU a umluva o lidských právech jako ochrana je skvělé, že žádáte kolegy o příspění, ale mm, jsem trochu zneklidněna, mm, že nezbyde dost času na další prezentaci Katrin Stiller. Jenom několik málo minut. Pro mě to stačí. Protože potřebuji mít také výměnu názoru této věci a pak budeme eh, pokračovat. Já to zrychlím, není to problém. Um, so, at the end. <laughs> at, at the end. Takže závěrem. Mám za to, že je důležité. Promiňte, já to budu raději říkat italsky. Eh, Dobře, já budu radši italsky. Takže eh, v tomto případě bych chtěla znát váš názor, protože tady existuje několik bodů, které jsou opravdu eh, citlivé. Já se omlouvám, že jsem eh, zašla do podrobností v rámci posouzení dopadu, ale tady je několik otázek, které kromě posouzení dopadu jsme nedostali odpovědi od občanů. Omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho ale e, já jsem uvažovala v, ital, v italském čase než evropském, ale chtěla bych se tedy zaměřit na konkrétní otázky a ne na obecné vize. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji vám. Za socialisty a demokraty pan Moretti. No, Mr. Moretti? No? E Není tak za EKR paní McClarkin. Um, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také panu eh, nebo paní zpravodajce budoucí a děkuji komisi za podrobnou prezentaci. Jsem eh, eh, ráda, že posouzení proběhlo na občanské úrovni, ale ta poslední folie nám ukázala pouze jednu obavu. Jsem si jistá, že se to netýká všem, všech členských států, když se je zeptáte individuálně musíme tady zachovat občanskoprávní možnost nápravy. A doufáme, že to trošku eh, podpoří malé a středně velké podniky, eh, dá jim to větší jistotu, protože oni nemají mnoho finančních prostředků na vedení soudních sporů a na ochranu svých obchodních tajemství a utajovaných informací. Ale mám určitou eh, obavu týkající se That's quite a, a gap to, to, to uh, sort of find a... Promlčecí lhůty, která je nastavena na jeden rok um, v Británii, je to uh, další. Další otázka jsou náklady uh, Uváděli jste, že tam budou nulové náklady, je to skutečně tak. A dále v některých státech, jako například eh, Spojeném království, Spojené království, kde již určitý systém platí, je tady jistota, že nebude muset tento stávající systém zase měnit? Thank you. Děkuji. Paní Kalas. Děkuji. My jsme měli diskutovat o hodnocení e, dopadu komise, ale neviděli jsme zatím návrh zprávy, takže se nemohu vyjadřit e, k připomínkám e, zpravodajky. Mám ovšem jednu velmi obecnou obavu. Hodnocení debat dopadu vychází z toho, že ochrana EU o obchodních tajemství bude podporovat inovace. Já bych se ale chtěla zeptat v opačném gardu. Mohla by evropská eh, pravidla o, obch, o, o ochraně obchodního tajemství být škodlivá pro inovace? Spolupráce mezi podniky je jakýmsi hlavním eh, vzorcem a eh, tato spolupráce by měla být tudíž chráněna, ale v případě otevřených zdrojů jde právě o sdílení a spolupráci a dojde také k inovacím, když každý z hráčů eh, bude mít vlastní zájem na ochraně svých tajemství. Dále malé a středně velké podniky. Tady se vychází z předpokladu, že je to ku prospěchu malých a středně velkých podniků. A když se podíváme na hodnocení dopadu, a také jste to měl na jedné z folí, 125 podniků na to odpovědělo a 59 z nich bylo eh, eh, malé a středně velké podniky. Je to skutečně pravda, že jak naznačuje hodnocení dopadu, že tedy eh, výhody by z toho měly malé a středně velké podniky, protože nemají finanční eh, možnosti usilovat o eh, trestně právní nebo soudní nápravu. Ale i když bude harmonizace pravidel, je zjevné, že malé a středně velké podniky nebudou mít ty finanční prostředky na usilování nebo na řešení sporů Nemohla by tedy celoevropská úprava situaci spíš zhoršit pro malé a středně velké podniky? Ehm, vedli jste nebo prováděli jste o tom také nějaký průzkum? A také chci poukázat ještě na to, že jsem 14 let pracovala ehm, ehm, jako právník a na řadě případů a vy jste to také naznačil v jedné eh, folii, že obchodní tajemství ještě neznamená, že by nikdo jiný nemohl vyvinout tež. Mám dvě otázky. Jak dokázat, že je to vaše obchodní tajemství a nikoli mm, někoho jiného? A druhá otázka, dokážete-li eh, prokázat, že je to vaše obchodní tajemství, pak eh, můžete také dokázat, že eh, to bylo ukradeno jak usilovat pak o kompenzaci nebo o odškodné. Vždy eh, se lze uchýlit eh, k eh, konstatování, že byl bych vydělal mnoho peněz, kdyby mé obchodní tajemství nebylo ukradeno, ale to není ještě definitivní náklad. Takže myslím, že jedna z odpovědí je, že nedostatek možností nápravy je důvod, proč to lidé nepodporují. A poslední bod k obchodu. Hlavní obchodní partneři mají legislativu o ochraně obchodních tajemství před zneužitím, ale zajímalo by mě, jaká platí e, e, legislativa v Číně nebo v Rusku. Ti jsou také e, obchodními partnery EU. Možná Rusko ne až tak, ale Čína určitě. Pascal Durand, zelení. Oui, merci. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím, budu stručný a zejména neopakovat, co už jsem řekl minule, ohledně dost překvapivé povaze způsobu, jakým tedy komise prezentuje tuto práci. Domnívám si, že začínáme od konce a abychom dosáhli cíle, o kterém si stále myslím, že je poměrně vzdálený od toho, který je zde prezentován, tak eh, tlač, stiskám, kujeme určitá tlačítka. První tlačítko konkurenceschopnost v Evropě, samozřejmě. Druhé tlačítko ochrana malých a středních podniků, samozřejmě je potřeba je chránit. Za třetí je potřeba vytvářet pracovní místa a čtvrté tlačítko, to všechno by bylo úžasné pro výzkum a uděláme z Evropy nejefektivnější místo z hlediska hlediska zaměstnanosti a tak dále a tak dále. Nedůvěřují pou, používání stále těch malých a středních podniků, protože ve Francii to jsou často organizace zaměstnavatelů, velké, ty velké skupiny, které vyvíjejí už dlouhá léta obchodní tajemství. Ono to zde zaznělo, já to nebudu opakovat. Tím, že 150 podniků jsme našli někde vpravo vlevo, a ptáme se, budete spokojeni, když budeme chránit vaše tajemství, tak samozřejmě řeknou ano, kdo by neřekl ano. A nevím, nevím, jestli toto je ale řešení. Jsem velmi znepokojený tím způsobem, jakým je ta záležitost prezentována. A to z mnoha důvodů. Za prvé, a to už jsem řekl minule, domnívám se, že ta tabulka je klam, klamavá a že za prvé, co se týká francouzské legislativy, kterou já znám už 25 let z mé práce advokáta, takže už jsem trošku starší než paní Kalas. Eh, skutečnost je, že ve Francii obchodní tajemství, když je oprávněné to je slovo, které nenacházím v té směrnici a trošku mi to vadí, že nevím, jaká jsou ta odůvodněná legitimní práva. Tak je chráněno. Je chráněno z hlediska know-how, z trestně právního hlediska, z občanskoprávního hlediska a to tež platí v mnoha zemích. Takže já úplně nemám zcela důvěru v určitá prohlášení a v argumenty, v autoritativní argumenty. Stále opakujeme, nefunguje to ve státě, jsou rozdílné legislativy, legislativy. Ano, ale trošku směšujeme všechno podivně. Říkáme, že je to občanskoprávní a obchodní legislativa a vedle toho nám říkají, že jsou zde rozdíly v trestně právní oblasti. A na závěr, co mě ještě více znepokojuje, řekli nám zde, uvedli nám příklad e, pro souborů, které byly napadeny piráty a e, z trestních řízení v, v USA, která země nechrání krádež, protože piráty napadené soubory, to nazýváme v krádež prostě, takže nevykládejte mi zde o obchodním tajemství, je zde trestně právní legislativa, obchodní soudy a civilní soudy, které toto chrání. A za pos- poslední bod, jakým není zde přesně definováno měření jako hodnoty toho obchodního tajemství. Já vím, že velké korporace které vlastně by měli aplikovat tuto dohodu o obchodním tajemství v USA v TRIPS aktivně řeknou, že obchodní tajemství se týká všech výrobních procesů a takže spotřebitelé už nebudou mít přístup k určitým informacím, protože přirozeně budou chráněny z hlediska obchodního tajemství, totéž ohledně sociálního práva. A tak to můžeme to uh, z toho odvodit i ostatní témata. Já si myslím, že ta směrnice je, jde příliš daleko, že je nebezpečná, že ty výjimky jsou velmi slabé a já upřímně neprokázali jste mi v tomto stádiu, že je zde skutečný problém týkající se ochrany výroby, zejména malých a středních podniků. Děkuji. So for the um, GUE group. Za skupinu GUE je stínovým zpravodajem pan Jiří Maštálka, nevím, jestli je přítomen. A EFDD nenominovali svého stínového zpravodaje a nikdo z nich tady není. Máme zde ještě jednu řečnici Julia Reda a pak Madame Grapini a pak se vrátíme ke komisi, která snad odpoví na některé z pozorování. Prosím o stručnost. Ano, já se pokusím být stručná. Mám na mysli jeden z účinků hodnocení dopadu. Komise tvrdí, že směrnice by měla mít pozitivní dopad na mobilitu pracovních sil. Vzhledem k tomu, že know-how zaměstnance na trhu práce je skutečně hlavním kapitálem, když hledá eh, nové místo a Eh, každý zaměstnavatel, který eh, hledá zaměstnance na národní úrovni, bude požadovat životopis a mm, samozřejmě chce, aby nový zaměstnanec přinesl nějaké nové know-how i z předchozího zaměstnání. Vzhledem eh, k této směrnici, která definuje jakoukoliv informaci za, jako obchodní tajemství bez minimální úrovně legitimního zájmu ochrany, tak jak bude e, zaměstnanec hledající nové pracovní místo chráněn před nebezpečím možného prozrazení e, obchodního tajemství předchozího zaměstnavatele, když prostě bude pouze e, uplatňovat své kvalifikace, své dovednosti v nové pracovní činnosti. Děkuji. Paní Grapini. Mulțumesc mult. Vă spun... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice pozorně poslouchala prezentaci této studie a při i tu diskusi, ale trošku mám obavy o malé a střední podniky. Proč všechny velké podniky, velké korporace samozřejmě mohou mít velice dobře obchodní tajemství, ale malé a střední podniky nemají vůbec možnost uh, Eh, konkurovat v tomto ohledu s velkými podniky a korporacemi a vůbec nevím v praxi, jakým způsobem ty malé a střední podniky by tohoto měly eh, využít. A o tom se nic neříká v hodnocení dopadu. Takže v podstatě zástupci komise říkají, že chtějí chránit malé a střední podniky. Já pocházím z privátního sektoru, ale domnívám se, že je to zcela zavádějící. Je to velmi dlouhý proces a v mnoha případech nejsou ani obchodní soudy. Jsou to těžkopádné, zdlouhavé postupy a obchodní tajemství zde máme trojitý konflikt za prvé zaměstnavatele a zaměstnanci, protože když zaměstnanec odchází z nějaké firmy a takzvaně si sebou vezme nebo ukradne to obchodní tajemství, tak je, potom je zde vlastně proces mezi malými a středními podniky a bývalými zaměstnanci. To trvá velmi dlouho a obvykle tedy vyhraje zaměstnanec. Většinou to takto v legislativě bývá stanoveno. To je samozřejmě pozitivní pro toho zaměstnance, alespoň v Rumunsku to tak světě. A potom jsou zde spory mezi velkými korporacemi a malými a středními podniky. Tam si myslím, že je skoro nemožné pro malý a střední podnik doma, domoci se svého práva je to příliš nákladné. Řekli jste, že pouze v deseti členských státech je skutečná definice obchodního tajemství. Možná byste nám tedy mohli také říci, jakým způsobem tedy je ten pojem definován a jak to je v ostatních legislativách potom by možná mohly z toho pocházet konflikty, pokud to je řešeno různě v jednotlivých členských státech. A potom je to samozřejmě obtížné také pro přeshraniční obchod, pokud ty definice jsou různé. Mohli byste nám tedy eh, vysvětlit, jakým způsobem by ta směrnice měla pomoci vůbec malým a středním podnikům, protože z té studie ani z těch vysvětlení, které zde zazněly, to vůbec nevyplývá. Takže ani zpravodajka vlastně nám to nevysvětlila, jak by se to mělo prosazovat, jak by to... Takže na, vš- na jedné straně říkáte, že ve všech členských státech není definice občanského eh, obchodního tajemství. Máme sice TRIPS, ale jakým způsobem je uplatňována. Potom zde také kolegové advokáti vlastně řekli, jakým způsobem je pojednáváno obchodní tajemství v jednotlivých státech, takže já vůbec nevím, jak vlastně bychom touto věcí mohli pomoci malým a středním podnikům. Když já samozřejmě mohu říci těm obchodníkům, ano, zavádíme eh, směrnici, která by měla pomoci malým a středním podnikům, ale abych jim mohla skutečně vysvětlit, jakým způsobem, to bych chtěla slyšet. Komise, chtěli byste zodpovědět tyto otázky? Pokusím se, paní předsedkyně, i když vím, že čas kvapí, ale samozřejmě eh, rád pohovořím na bilaterální úrovni se členy výboru. Za prvé, pokud jde o počet malých a středně velkých podniků, řekl jsem, že to je proporcionální průzkum. vycházeli jsme, respektive uplatňovali jsme vědecké metody. Je to tak reprezentativní, jak to je reprezentativní mohlo být. Jedná se o skutečné malé, středně velké podniky, které trpí tímto problémem a mají na tom zájem. Takže říci, je to malé číslo, malý počet, tak odpověděl bych tím, abyste se zamysleli nad tím, jak eh, byl ten eh, průzkum proveden a eh, ta agentura, která to prováděla, je mezinárodně uznávána. Je to žádná, skutečně žádné šetření situace. Za druhé, někteří z vás říkali, že malé středně velké podniky se zdráhají vést soudní spory. Za prvé, některé eh, tak skutečně činí a za druhé jiné, s nimiž jsme hovořili, konstatovali, že skutečnost, že bychom měli evropské právo, které by písemně zakotvilo společnou definici ve všech 28 ženských státech, definici, která by byla kompatibilní s eh, umluvou TRIPS, kterou ostatně měly členské státy transponovat. Takže skutečnost, že zjišťujeme, že existují v národních právních předpisech různé definice, je spíš problémem členských států a nikoli a nepo, nepoukazuje to na nutnost harmonizace. Takže skutečně byste neměli podceňovat výpovědi těchto eh, malých a středně velkých podniků. A nejde pouze o vedení sporu. Já jsem hovořil o ukazatelích a mnohé malé a středně velké podniky eh, řekly, že když eh, mají společnou definici a jasný text, tak by jim to pomohlo při vstupování do společných podniků s velkými podniky, protože by jim to zajistilo jasnost, jistotu toho, o čem mohou vyjednávat s těmi velkými, protože já zcela chápu vaše názory o tom, že dojde k lobování ze strany velkých asociací zastupujících velké podniky, ale faktem je, že mnoho malých podniků Česku skutečně jsou eh, v eh, v jednání nebo vedou jednání s velkými a někdy také uplatňují svůj vliv a svou vůli na ty velké. Ne vždy jsou v té silnější pozici ti velcí. Takže z hlediska malých a středně velkých podniků si myslíme, že by to přidanou hodnotu rozhodně mělo. A dále všechny členské státy toto chrání, ale já nejsem od toho, abych spochybňoval, co se děje v té či oné členské zemi. Klíčové jsou ty rozdíly, jak k tomu postupují. Jde o to, že v každém případě, když eh, jde o přeshraniční soudní spor, k němuž bude docházet častěji, eh, musíte eh, mít jasno v tom, jak vést ten spor a která část zákona pro vás platí a samozřejmě, jaké jsou náklady a to má odrazující vliv. To právě potvrdili i podniky, nikoli opak. Není to tedy eh, některak eh, zmanipulované nebo reprezentativní. A dále je velmi vzácně, nebo vzácně, kdy, zřídka, kdy se stává, že v rané fázi by členské státy řekly ano, udělejte něco na celoevropské úrovni. Eh, já hovořím také z osobní zkušenosti. malým a středně velkým podnikům se ta obce soudních sporů e, velmi nezamlouvá, ale v tomto případě to požadují. Takže apeluji na vás, abyste se ještě jednou podívali na hodnocení e, dopadu. E, není to ukvapené, jinak bychom tento návrh vůbec nepředkládali. Děkuji. Chtěla by, sprav, chtěla by spravodajka ještě něco říci. A mm, také víme, že komise je ochotná pohovořit si individuálně s, s členy. Ano, budu stručná. E, nebudeme-li e, mít směrnici pro malé a střední podniky, tak by to nemělo smysl. Ale naším cílem je ochránit malé a střední podniky. Tady eh, v Itálii je taková situace, že eh, tato práva se porušují právě v důsledku toho také, že soudní spory se takto vlečou. Eh, harmonizace na evropské úrovni, tak se vystává otázka, zdali se vůbec to nemělo harmonizovat z širšího pohledu celý justiční systém. Ale co se týče těchto společností, které pracují na inovacích, my je finančně podporujeme, vyvinou se nové technologie, které nakonec využijí velké společnosti, velké firmy. Toto je potřeba upravit prostřednictvím harmonizované evropské definice a samozřejmě, pokud eh, v nějakém členském státě je vyšší míra ochrany, no tak proč ne? Ale já osobně si myslím, že bychom měli mít eh, jednotnou míru ochrany. Já jsem v tom poměrně radikální, ale v každém případě bychom měli mít minimální harmonizaci. Děkuji. Děkuji mnohokrát a také děkuji za podrobnou prezentaci o hodnocení dopadu a za vaši nabídku další spolupráce s týmem který na tomto tématu pracuje. Dalším eh, bodem pořadu je rovněž prezentace hodnocení dopadu. Pane Čivaro, vy předložíte hodnocení dopadu v případě spotřebičů na plyn a paliva. Catherine Steeler je zpravodajkou. A je zde také Alison Davis eh, z jednotky Evropského parlamentu pro hodnocení dopadu. Ostatně nemůže být přítomna odpoledne, takže hm, pokud budete eh, mít eh, komentář k této zprávě, ale i k dalším bodům, tak prosím, abyste se vyjádřila nyní. Takže opět dávám slovo komisi. Děkuji vám. Dovolíte-li, tak můj kolega eh, se zhostí prezentace o eh, spotřebičích na plyn a paliva a pak eh, zodpovíme otázky. Děkuji. Thank you. Děkuji. Prosím o první obrázek. Já se pokusím prezentaci co nejvíce zestručnit, ale napřed bych vám nastínil ten samotný proces směrnice o spotřebičích eh, plynných paliv eh, je v platnosti od eh, roku 1990. Hovoříme tedy o klasické směrnici podle nového přístupu. Klasický právní rámec podle nového přístupu, který byl dobře funkční, ale nyní je předmětem revize. Ano, skutečně nám eh, prospěla pracovní skupina členských států, která působí od prvopočátku eh, platnosti směrnice. A v rámci diskusí té pracovní skupiny členských států bylo identifikováno mnoho otázek a problémů v uplynulých letech tato skupina pak eh, ustavila zvláštní eh, eh, jednotku, která bude pracovat na revizi, respektive potřebě revize tohoto právního rámce a pak dojde také, nebo došlo také k ex post hodnocení směrnice. Ty nálezy a závěry jak té pracovní skupiny a také toho hodnocení ex post byly základem pro zahájení studie, specifické studie o hodnocení dopadu těch jednotlivých problémů a souběžně s tím jsme také uspořádali eh, veřejné eh, konzultační řízení za účasti všech zainteresovaných stran, výrobců, laboratoří, úřadů, občanů členských států, aby nám eh, předestřeli své eh, zpětné vazby a názory. To vše přispělo k hodnocení dopadu komise, která pak eh, vyústila ve schválení zprávy o hodnocení dopadu komise v květnu 2013. Následoval pak finalizace právního znění a ke schválení legislativní iniciativy komisí a to v květnu letošního roku. Další obrázek, prosím. Jsou zde tři oblasti, které je nutno proskoumat. První jako obvykle, je vždy sladění s novým právním rámcem. Je to závazek pro instituce a v případě spotřebičů plynných paliv jsme se zavázali vzít v potaz všechny standardizované horizontální pravidla ustanovení které jsou zahrnuty v nařízení 768. Je to nyní podrobeno revizi a proto jsme vycházeli také z horizontálních definic povinnosti ekonomických subjektů, hodnocení shody, eh, ustanovení o notifikovaných orgánech a tak dále. Neidentifikovali jsme žádné závažné problémy s horizontálními aspekty v rámci implementace směrnice o spotřebičích plynných paliv. Nicméně eh, objevili jsme určité otázky, které je nutno řešit. V případě spotřebičů plynných paliv eh, nebylo zapotřebí jít nad rámec sladění stávajícího právního textu a proto změny nepředstavují nic nového v právním rámci a tudíž také ty dopady jsou ty tež jako v případě té deváté směrnice v balíčku. Takže stručně shrnu dopady, které jsme identifikovali v tom rámci. Za prvé a velmi důležité je to, že to nemá výrazný dopad na náklady podniku nebo, identifikovaných, eh, nebo notifikovaných orgánů. Jde pouze o završení stávajících závazků a o kodifikaci praxí, které jsou již uplatňovány odvětvovými subjekty takže nebyla možnost dospět ke kvantitativnímu odhadu dopadu, je to pouze kvalitativní dopad, který jsme identifikovali. A také je pravdou, že malé a středně velké podniky eh, nepodléhají žádnému nebo nejsou podrobeny žádnému nadměrnému břemenu v tomto procesu, nečelí žádné správní zátěži byť tady je několik nákladových položek, například no, identifikace některých orgánů. Dále sektorové specifické otázky. Po důkladné, důkladném prověření příspěvků našich zainteresovaných stran jsme identifikovali některé otázky, které je nutno řešit eh, specifičtěji v průběhu revize. První je zde na folii zavedení odvětvových specifických definic do právního textu, protože jeden z problémů stávající směrnice je to, že navzdory eh, výčtu těch spotřebičů neexistuje eh, žádná definice pro ty uvedené spotřebiče nebo aplikace. A proto, abychom zlepšili právní jasnost a jistotu a také výklad, jsme dospěli k tomu, že potřebujeme právě tyto odvětvově specifické definice v právním textu. Druhá otázka, kterou je nutno řešit, je zlepšení definice obsahu sdělení členských států o stavu dodávek plynu. Vycházeli jsme ze stávajících informací, ale dochází k narůstajícímu počtu případů, kde se používají bioplyny a proto musíme být připraveni na různé nové případy a musíme zahrnout také specifické požadavky pro ta sdělení členských států. Také jsme museli zavést určitá ustanovení objasňující vztah mezi směrnici o spotřebičích plynných paliv a specifických nařízeních EU o energetické účinnosti. Pokud jde o jiná ustanovení, články a požadavky, zdá se, že není nutno jít nad rámec stávajícího právního textu s výjimkou e, zlepšení e, znění určitých redaktorských, e, pardon, redakčních změn a kodifikace té praxe, která už je uplatňována odpovědnými výrobci, například povinné hodnocení rizika, a zásady, obecné zásady designu. Pokud jde o rozsah působnosti nařízení, je nutno si uvědomit, že v procesu hodnocení dopadu nebylo možné identifikovat eh, důvody vedoucí k rozšíření eh, rozsahu působnosti. Vycházeli jsme ze stávajícího eh, stavu. Zjevně nejsou tady žádné překážky eh, obchodu, které by eh, opodstatnili rozšíření rozsahu působnosti. Snad s výjimkou odstranění určitých limitních Eh, limitních eh, eh, údajů pro některé spotřebiče plynných paliv. V současné době tyto limity má určité, mají určité tlak, určitá tlaková rizika a ta jsou upravena jinou směrnicí a sice směrnicí pro tlakové nádoby. Takže bude-li toto nařízení vyškrtnuto, nebo z tohoto nařízení to bude vyškrtnuto, tak to nepředstavuje žádné eh, problémy. Pokud jde o pokryté aspekty, zdá se, že současný text pokrývá všechny eh, aspekty rizik a také energetické účinnosti. Ale pokud jde o energetickou účinnost, není nutno jít nad rámec stávajícího textu a být konkrétnější, protože opět máme specifickou legislativu, která vstupuje v platnost, odvoláváme se na to i v textu poukazem lex specialis. V rámci připomínkového řízení zainteresované strany podpořily tyto pozměvací návrhy, které byly posléze do návrhu zahrnuty. Nebudu je jednotlivě vysvětlovat, ale chci pouze konstatovat souhrně, že dvě třetiny anebo tři čtvrtiny, to znamená až 75-76 respondentů připomínkového řízení byli pro tyto pozměňovací návrhy, které eh, jsme předložili. Dalším krokem v procesu po identifikaci potřeby věnovat se těmto otázkám bylo srovnání jednotlivých politických obcí, abychom zjistili, která politická obce nejlépe vyhovuje potřebě objasnění a zkvalitnění právního rámce. Další obrázek. A tady je důležité poznamenat, že, jak bylo již uvedeno, právní rámec, rozsah působnosti a tak dále zůstanou beze změn a proto všechny dotčené strany, výrobci, notifikované orgány, úřady a tak dále zůstanou stejnými jako dnes. V praxi se jedná o proces, kde jasnost právního textu dozná určitých zlepšení, ta čitelnost bude snažší, bude v souladu s nařízením NPR nebo s rozhodnutím NPR, ale opět nepouštíme se nad rámec toho, co již je pokryto směrnici, stávající směrnici o spotřebičích plynných paliv. A proto hodnocení dopadu uzavírá, že e, nedochází k žádným e, ekonomickým nebo ekologickým e, nepředvídaným dopadům z důvodu této revize stávajícího právního rámce. A proto jednotlivé politické obce mohou být řešeny proporčně na základě srovnávání kvalitativních aspektů. Takže není nutno nebo nejsou zjevné žádné kvantitativní rozdíly. Disponibilní politické obce jsou tyto tři nedělat nic, to je základní obce. Druhá obce měkkého práva, to znamená zachovat právní text v stávající podobě, ale zavést do něho i určitá, určité nové pokyny a za třetí modifikovat právní text, to je tedy kolegislativní obce. A tady jsme dospěli k závěru, že již nyní máme 23 Eh, výkladových dokumentů, to znamená již eh, stávající změnice spadá do obce dvě. Abychom tedy skutečně dosáhli toho, oč usilujeme a i na základě provedeného srovnání je právě ta legislativní obce tou, která skýtá nejlepší odpověď potřebě po zlepšení a zkvalitnění a e, vyjasnění právního rámce. Takže závěr zní, že legislativní obce je onou preferovanou, dosahuje cílů, které byly stanoveny nejlépe, přispívá k zajištění bezpečnosti, dlouhodobě i krátkodobě zajišťuje právní jistotu, zlepšuje, usnadňuje dozor na trhu, poskytuje konzistentnost napříč odvětvími a také usnadňuje lepší provádění a také e, lepší vynucování. A nakonec, stejně tak jako ostatní návrhy, které máme na stole, se domníváme, že regulace je nejlepším právním nástrojem. Regulace totiž přispívá ke zjednodušení a jak vidíte, je zde pouze jeden text místo 28 národních implementací. Budeme mít tedy konzistentnost v odvětvích díky sladění eh, s usnesením NPR právní. Jistota je zajištěna, nemůže docházet k přísnějším požadavkům na národní úrovni, protože stejné požadavky platí eh, na, celé, eh, na celém území EU a všechny charakteristiky nového přístupu jsou zachovány. To znamená, výrobci mohou volit mezi jednotlivými technickými specifikacemi, mohou nadále uplatňovat standardy eh, posuzování shody, eh, všechny odvětvové struktury zůstanou v platnosti, naše pracovní skupina, administrativní eh, pracovní skupina a tak dále. A také nespatřujeme Ehm, eh, eh, eh, konflikt s principem subsidiarity, když navrhneme nařízení. Takže členské státy zůstanou zcela příslušné ehm, pro dozor na trhu a mohou nadále definovat a určovat své podmínky dodávek plynu. To bylo velmi stručně něco k hodnocení dopadu a nyní bych rád vrátil slovo před paní předsedkyni. Um, děkuji. Hmm. Děkuji. Katrin Štýler, zpravodajka má slovo, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, a děkuji také za prezentaci komise, která zazněla to a ta mi dává vlastně prostor k tomu, abych položila několik otázek, ale myslím, že využiji příležitosti také proto, abych eh, řekla něco ohledně lhuty na předkládání, a to je do 20. ledna. Takže půjdeme tedy tím směrem, že skutečně a potom 20. února to budeme dále projednávat. Setkání se zúčastněnými stranami a v tom daném odvětví budou tedy probíhat a také bych chtěla poděkovat komisi za to, že v podstatě odpověděla na otázky, které jsme předložili před nedávnou dobou. Chtěla bych poukázat na několik věcí na základě prezentace, která zde zazněla, co se týká podmínek eh, dodávky plynu a také v souvislosti s obnovitelnými zdroji to určitě má dopad na samotné plynové spotřebiče, takže by určitě bylo dobré, kdybyste nám mohli říct si ještě něco konkrétnějšího o podmínkách dodávek a zabývali jste se také sledováním trhu a také prosazováním některých eh, těchto aspektů v praxi. Je to důležité, protože tento návrh hovoří také o bezpečnosti v plynových spotřebičů, ale také o energetické účinnosti a toto je pro občany Evropské unie velice důležitá věc zejména tedy při nákupu těchto výrobků v rámci Evropské unie. 24. února budu mít určitě příležitost podrobně předlo- předkládat a prezentovat svou zprávu, takže nebudu nyní mluvit o podrobnostech, ale vzhledem k tomu, že tento materiál má být nařízením, tak je důležité, abychom měli jeden soubor předpisů, který bude platit v celé Evropské unii. Děkuji vám za váš čas a Doufám, že i zde v rámci výboru se budeme brzy věnovat vlastní studii dopadu, ale jak už řekla paní předsedkyně, tak se také těšíme na další zprávy, které se budou týkat tohoto nového legislativního rámce. A proto je důležité, abychom měli k dispozici celý tento balíček a abychom se věnovali těm aspektům, které jsou v souladu s danou legislativou. Těším se na vaše další otázky. Děkuji. Děkuji a nyní dáme slovo stínovým zpravodajům a potom jednotlivým politickým stranám. Pan poslanec. Děkuji, já budu mluvit rumunsky. Děkuji. Já samozřejmě počkám na zprávu předloženou paní Stiller takže co se týká toho textu, o kterém hovoříme v souvislosti s plynovými spotřebičemi, tak eh, konstatuje velice důležité věci, které ty spotřebiče prodávané na jednotném trhu musí splňovat. Je, myslím si, že to byla velmi dobrá směrnice a také její prosazování v jednotlivých členských státech bylo velmi dobré. Ta směrnice nyní neříká, jak ty požadavky moho, musí být splněny a poskytuje určitou flexibilitu výrob, výrobcům v jednotlivých technických aspektech. Mělo by se také zjednodušit eh, přístup na trh pro příslušné eh, součásti a Potom jsou zde také ještě různé obce. Možná. To, co jsme viděli v hodnocení dopadu, které, který, který nám zde prezentovala komise, tak bych měl jednu otázku. A to rád bych věděl, zda komise provedla také určitý sro, určité srovnání vyplývající z hodnocení a z těch konzultací. Zda se to také projevilo v, oblast, v oblasti eh, bezpečnosti spotřebitelů a nebo ne. Rád bych věděl, co by komise chtěla podniknout eh, v tom smyslu, aby ty nové standardy byly řádně zavedeny. Děkuji. Děkuji. Pan Diakovič zde za ECR zde není. A za SND tedy paní Charanzová za Alde. Pascal, Pascale, Pascal tady také není, takže nejprve Dita. Já bych, eh, omlouvám se, tak nejdříve, nejdříve Dita. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat také komisi za prezentaci a v této chvíli podstatě nemohu dodat více, než se těším na zprávu, kterou předloží kolegyně Katrin. Dovolte mi nicméně ještě několik připomínek v souvislosti s lanovými dráhami, tak i vlastně tady by bylo dobré mít určitou kapitolu, která se týká dohledu nad trhem. A a naři, forma nařízení je určitě lepší než forma směrnice a doufám, že se nám tedy podaří co nejdříve přijmout toto nařízení, takže se těším na další spolupráci. Děkuji. Ano, tak Paskale, ty jsi chtěl něco říci? Děkuji, Vicky. Já jsem chtěl jen říct, že je to moje dopoledne, ale dobrá, tak já také budu čekat na tu zprávu a mám veškerou důvěru ve spravodajku, eh, že se jí podaří splnit tuto misi, která je velice zajímavá. Děkuji. Thank you. Alison. Děkuji. Alison, chtěla se vyjádřit ještě za parlament a jeho hodnocení dopadu? To bude poprvé, co si mohou členové vyslechnout něco o vaší práci. Děkuji. Děkuji. Pouze bych vysvětlila, čím se naše oddělení e, zabývá. My se, tý, eh, my se zabýváme ex ante hodnocením dopadu a systematicky e, předkládáme eh, prvotní hodnocení silných a slabých stránek, hodnocení dopadu komise spolu se stručným zhrnutím eh, těch eh, podkladových informací tak abychom poskytli členům nějakou orientaci. My to hodnocení dopadu přímo nehodnotíme, to znamená pro komisi. Nicméně v tomto případě a v tomto hodnocení dopadu mohu být velmi stručná, protože komise jasně vysvětlila, potenciální dopady jsou omezeny vzhledem k omezené povaze změn, které jsou předkládány. Takže naše posouzení tvrdí, že hodnocení je v souladu s tím, co bylo navrženo. Některé zvláštní silné stránky Eh, zahnují například konzultaci eh, se zainteresovanými stranami, která byla v tomto případě velmi rozsáhlá. Ve srovnání s jinými hodnoceními dopadu je to něco velmi pozitivního. A užitečné je také eh, je ten detailní, eh, to detailní rozložení nebo detailní výčet zainteresovaných stran a pak eh, argumenty pro změnu ze směrnice na nařízení jsou vysvětleny velmi logicky. Slabé stránky, které jsme identifikovali, nejsou podstatného charakteru. Rychle zmíním některé, týkají se, se spíš znění formulace, obsahující mnoho opakování, která porozumění trochu znesnadňuje. Nejsou to problémy, jsou to spíš určité otázky a je zde určitá eh, nekonsistentnost mezi eh, původní zprávou a takzvaným exekutivním zhrnutím, ale to se týká spíš formální stránky, nikoli obsahové. Rozdělení mezi obcí 1 a obcí 2 je podle nás trochu umělá, ale to je opět detail. Komise sama eh, tvrdila, že se tím neřídila. Výběr obcí je tedy omezen, ale to asi musí tak být, když skutečně nevíme, jaká další obce by tam měla být, kromě legislativní. A jediný problém, který podle nás by si byl zasloužil více uvážení, je zmíněn už v ex post hodnocení, což je tedy pozitivní věc, že se vycházelo z ex post hodnocení ale to ex post hodnocení poukazuje na to, že náklady eh, na shodu jsou vyšší pro eh, malé a středně velké eh, podniky, ale to se týká té původní směrnice. Nyní to, co se navrhuje, neobnáší žádné další náklady pro malé a středně velké podniky. Takže nerozumím, proč takže rozumím tomu, že ty dopady v tomto případě eh, na malé a středně velké podniky eh, jsou eh, neutrální, ale v tom ex post hodnocení se hovoří o tom, že jsou pro malé a středně velké podniky nadměrné. Mám se ještě vyjádřit k dalšímu bodu PPR. Možná, že ano, říká předsedkyně, protože odpoledne zde již nebudete. Takže snad eh, si můžeme nyní ukrojit dvě minuty z eh, zprávy pana Karase a můžete promluvit eh, k tomu tématu. Myslím, že Nejsnažší bude to srovnat s hodnocením dopadu na plynové spotřebiče. Směrnice o osobních ochranných prostředcích rozšiřuje eh, obsah nebo okruh eh, působnosti eh, více. Nebylo možné identifikovat produkty, ale které by spadaly do toho výčtu produktů nad 150 stupňů Celsia. Takže jsou tady produkty jako rukavice nebo rukavice pro použití v případě manipulace specí Další rozdíl je, že tady nedochází k rozdělení eh, zainteresovaných stran. Tady jsme viděli v ve zprávě týkající se tohoto bodu, že skutečně ty zainteresované strany byly rozděleny do několika kategorií, ale v případě osobních ochranných prostředků to rozdělení zainteresovaných stran na kategorie není zjevné. A další rozdíl je, že nedošlo k formálnímu ex post hodnocení směrnice o osobních ochranných prostředcích, pouze neformálnímu hodnocení, ale nikoli k formálnímu ex post hodnocení. Samozřejmě s tím komise nic eh, v této chvíli ne, neudělá, ale je to zajímavé ehm, pro zamišlení do budoucnosti. Takže ty otevřené otázky pro eh, hodnocení dopadu Eh, osobních ochranných prostředků eh, nejsou závažné, jsou to pouze určité eh, slabiny ve srovnání s hodnocením dopadu u plynových spotřebičů. Možná, že komise poskytne k tomu další informace. Děkuji. Budeme o tom diskutovat odpoledne. A poslední bod dnešního dopoledne je zpráva pana Otmara Karase za EPP, program pro účelnost a účinnost právních předpisů, současný stav a výhled do budoucnosti. Příslušný výbor je Jury. Máme zde přítomného poslan... Eh, je za Jury nikoli, takže dávám slovo panu Otmaru Karasovi. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Co se týká tomu, k tomuto tématu, zítra tedy bude předložen návrh komise. Máme pouze, my jsme odevzdá, odevzdáváme pouze stanovisko k tomuto tématu a na zá... v mém návrhu, co se týká stanoviska IMCO, tak vlastně vycházím z ze základní legislativy a vycházím z různých hodnocení vycházejících od konzultací až po implementace evropského práva v jednotlivých členských státech. Odkazuji na sdělení komise o eh, efekt, o tomto programu, o efektivnosti aktů v přenesené pravomoci a o postupu procesu. Toto všechno by mělo jít také v souvislosti s Cost of Europe. Takže vlastně si myslím, že je důležité, aby u každé otázky, jak vlastně ten program Monty 2004, co se týká eh, vlastně neevropských. Toto všechno bylo také zahrnuto do, našeho, do našich návrhů. Eh, návrhu 11 bodů našemu výboru. Za prvé eh, přidaná hodnota eh, směrnice, která musí být jasně uvedena. Fragmentaci bychom měli předcházet v každém Evrops a samozřejmě potom také zohledňování nákladu, kom, náklady na compliance, ty se musí správně vyhodnotit stejně tak jako náklady s tím související na evropské úrovni. Za druhé, obnovená reaktivace principu Small Business First, takže přednost vlastně pro malé a střední podniky. E, v této souvislosti vlastně neměl zůstávat žádný útes. Za třetí, eh, souvislost s eh, příslušnými právními akty v souvislosti s eh, prosazovacími opatřeními zde musí být zejména zohledněny o hodnot, zejména hodnoty. To by vlastně postavilo na hlavu a vedlo by to k určitému deficitu za čtvrté pro akty přenesené pravomoci a prováděné akty prováděcí akty potřebujeme příslušné hodnocení dopadů, které vlastně by mělo eh, ohodnotit tedy účinky na legislativu. To musí být provedeno také v parlamentu, v jednotlivých výborech a také v komisi, kde v úředníci musí vlastně vyhodnotit, jakým způsobem na toto působí, hodnot aktiv přenesené pravomoci a také se to musí zohlednit v komunikaci s příslušnými výbory Evropského parlamentu. Zde existuje samozřejmě je nutné provést určité politické sjednocení mezi těmito akty za páté. V mezi institucionální dohody uzavřené v roce 2003 o lepším právní úpravě by měly být přepracovány eh, v souvislosti s hodnocením dopadu, například v souvislosti s legislativním plánování a také se zohledněním aktu přenesené pravomoci. Za šesté, jsem proto, aby ta Štojbrova skupina na vysoké úrovni, ať už se jmenuje jakkoliv, provedla eh, byla opatřena tedy, nebo eh, mandátem pro nezávislé eh, hodnocení, pro nezávislé vyjednávání tak aby vlastně mohla, přímo podléhala eh, místo předsedovi komise Timmermansovi. Jedině takto bude moci poskytovat skutečně nezávislé konzultace, nezávislé poradenství. Takže tento mandát by jim měl být přidělen za sedmé. Příslušnost konzultací mezi zohledněnými stranami musí být včasná, transparentní a musí být jasně a přesně formulovaná. Metody kvalitativní analýzy by měly zajistit, že i menšinové názory budou zohledněny a vzaty v úvahu v těchto hodnoceních. Za osmé, e, ty náklady stejně tak jako compliance kostman musí být hodnotitelné e, tyto jednotlivé členské státy by měly hodnotit eh, tyto souvislosti v rámci své národní legislativy. Za deváté přepracování vnitřní interní směrnice pro zlepšování kvality slyšení a o tom to, o tom už jsem hovořil, měli bychom mít jasné, eh, přesné zadání pro otázky. Za desáté, Evropský portál, Europe portál by měl v současné době není aktuální a je příliš roztříštěný. Měl by to být skutečně užitečný nástroj, který bude poskytovat objektivní a ucelené informace. Za jedenácté komise nám slibuje další eh, fitness check, tedy tu kontrolu zdraví. Měli bychom tedy dbát na konsistentní uplatňování příslušných eh, legislativních aktů Evropské unie, zejména směrnici o pozdních platbách, protože to působí eh, velké problémy na eh, jednotném trhu a také to prosazování je zatím relativně rozstřížděné. Takže toto by bylo, paní předsedkyně, mých jedenáct návrhů ke stanovisku výboru pro právní záležitosti. Děkuji for S&D. Za SED je zde Jens Nielsen, je to váš stínový zpravodaj? Tack så já Jag, vill, jag, jag pratar svenska, så får ni sätta på Děkuji. Já budu hovořit svým jazykem. Já bych chtěl nejdříve Eh, poděkovat za toto stanovisko. Doufám, že budeme moci na této otázce pracovat společně všechny politické skupiny. Já jsem rád, že komise počítá tady s těmito úpravami. Já mám zkušenosti z eh, výboru regionu, tam se o tom hovořilo. Velmi často je důležité, abychom eh, přišli se zjednodušením, abychom zabránili zdvojení a odstranili to, co už není aktuální a to, co pořád stále trvá musíme tedy eh, pracovat od základu, tak abychom eh, změnili eh, ty, ty právní normy, které stěžují život spotřebitelům a občanům. A potřebujeme na tom pracovat. Už parlament vyslal signál komise, ale co je důležité, je, abychom dále my následovali. Je nebez nebezpečné, když se eh, špatně interpretuje otázka zjednodušení. Já jsem byl starostou ve Švédsku eh, a v mém eh, městě tam přicházelo mnoho stížostí ze strany podniků, kteří říkali, je to příliš komplikované a co tím vlastně myslíte tady těmito různými vyhláškami. Ale to nesouviselo tak úplně s hm, tou místní zprávou. Eh, prostě eh, co by mm, a oni by chtěli, aby šlo všechno pryč a samozřejmě daně, to je příliš komplikované, pracovně právní vztahy a tak dále. Eh, takže uh, už potom na konci diskuze už se nemůže nakonec ničím přijít. Tady se jedná o pracovně právní otázky a jiné věci. Já musím říci, že jsem kritický, pokud jde o refit, protože nejde tolik o zjednodušení, ale jde o to, aby se e, to řešilo politicky, sociální otázky, e, odbory a tak dále. Já si myslím, že opravdu zde musí to zjednodušení, které bude e, pro dobro občanů. A protože občan se musí držet těchto právních norem, ale rizika pro malé a střední podniky, je potřeba, abychom měli eh, předpisy, které by byly eh, užitečné malým a středním podnikům. Co je důležité, je, abychom měli zároveň dobrou produktivitu, abychom byli konkurenčně schopní. To vše z důvodu toto zlepšení nejde jenom o malé a střední podniky. protože samozřejmě je pro ty malé a střední podniky to nemůže být komplikované. Já si myslím, že bychom měli pracovat na těchto třech hlavních bodech, tedy perspektiva těch spotřebitelů, zaměstnavatelů a je důležité, aby práva spotřebitele byla ochráněna. A e, musí to být tedy minimální pravidla. Musíme mít tedy potom ještě další normy, které by byly na vnitrostátní úrovni, ale musíme zároveň být pořád eh, konkurenčně schopní. Nemůžeme zacházet příliš daleko. IMCO, jakožto hlavní výbor, eh, musí chránit eh, spotřebitele a jejich zájmy a musí vyslat jasný signál ostatním výborům. Could somebody stop, please? Eh, můžete prosím někdo, eh, máte někdo seznam řečníků? Ano? Máte ho? Eh, já jsem stínovou zpravodajkyní, takže já bych chtěla říci několik slov. V první řadě vám děkuji za vypracování návrhu stanoviska. V mnohých eh, bodech s vámi souhlasím. Ano, zjednodušení na prvním místě, stejně tak jako eh, potřeba eh, řešit spožděné platby, řešit sekundární legislativu. Je tu tedy mnoho styčných bodů. Pokud jde o ten celkový obrázek, a s panem eh, Tenemesem jsme zdůraznili před eh, komisí eh, potřebu posouzení i vhodnosti té existující legislativy pro této účely. To znamená nehovořit pouze jenom o nové legislativě. Pokrývá to celý řetězec od přípravy, implementace až přeskumy zavedení legislativy. Podle naší skupiny je potřeba se zabývat celým tím řetězcem od přípravné práce až po implementaci rozhodnutí. A nařízení by mělo být jádrem tohoto procesu eh, tvorby politiky. Eh, musíme se snažit o vyvážení, protože když se přidávají nová pravidla, tak by se to mělo kompenzovat pravidly, eh, která se budou eh, redukovat, když už nejsou eh, přiměřená. Takže zaměřit se na konkurenceschopnost, tak jak jsme to dělali v minulosti. Vždy, když jsme vytvářeli eh, pravidla, nová pravidla, tak jsme se vždy ptali, jaký to má vliv na konkurenceschopnost. A pokud jde o posouzení dopadu, v minulosti se několikrát stalo, že komise v posouzení dopadu trošku e, zdůvodňovala a ospravedlňovala to, co předtím učinila je potřeba i vypracovat i naše vlastní posouzení dopadu v parlamentu. E, takže to téma posouzení dopadu je též aktuální. A potom mě také zajímá otázka budování vzájemné důvěry mezi malými a středními podniky a námi, tak aby oni věřili, že jim chceme opravdu pomoci. A měli bychom se zaměřit na oblasti, eh, které tyto podniky identifikovaly jako aktuální, eh, akty delegované a prováděcí. Zde je potřeba zlepšit eh, přístup k prováděcím aktům a aktům přenesené pravomoci. Souvisí to i s primární legislativou a větší možností pro veřejnost, tak aby se seznámila s návrhy prováděcích aktů a aktů přenesné pravomaci. A potom, když se eh, schválí, tak to je otázka eh, postupu projednávání ve výboru. Hodnocení, měření dopadu a snažit se snížit eh, zátěž, to je pro nás důležité. Eh, v minulém funkčním období jsme měli několik eh, zpráv o regulačním rámci a nebylo by dobré, kdybychom na některé věci zapomněli, na ty, které jsme odhlasovali v této legislativní oblasti. Eh, vynikající práce zpravodajů, musím říci. Ale musíme přeci jenom zdůraznit potřebu sledovat i implementaci, tedy to implementační fázi. Možná jsme tady v parlamentě na to trošku pozapomněli. Je třeba se zabývat, jaké důsledky mají všechna tato rozhodnutí v praxi. Já budu eh, vděčná s tím novým zpravodajům, když se ještě eh, před eh, termínem na to podívají. Paní Tonas. Excellent, very short, very draft opinion. Děkuji. Ten návrh stanoviska je velmi přesný a dobrý a souhlasím se zaměřením na deregulaci, zejména u malých a středně velkých podniků malé a středně velké podniky jsou páteří evropského hospodářství a mm, potažmo i trhu práce. A my všichni tvrdě bojujeme o to, aby se do Evropy navrátil růst a e, pracovní místa, zaměstnanost. A proto jsem přesvědčena, že deregulace je zejména pro malé a středně velké podniky potřebná tak abychom podpořili eh, potenciál tvorby nových pracovních míst, který právě se nachází v malých a středně velkých podnicích. Také eh, mám za to, že je důležité, abychom do deregulačních procesů zapojili všechny zainteresované strany, včetně zmíněných malých a středně velkých podniků. Musíme zajistit, aby byl jejich hlas slyšen a také souhlasím s tím, co jste uvedl nebo uvedla o e, zabránění e, takzvanému gold platingu. E, já jsem z Dánska a tam vedeme diskuze o tomto fenoménu. Právě nyní zde máme hosty, eh, zástupci malých a středně velkých podniků, kteří sedí vzadu a naslouchají nám a eh, když se ptám, eh, jaké jsou jejich priority zde v Evropském parlamentu, oni říkají, mají tři priority a to jsou deregulace, deregulace a deregulace. To jsem chtěla pouze zmínit jejich jménem. Já mám také velké očekávání na nově zvoleného místopředsedu Evropského parlamentu, pana Timmermance, a domnívám se, že se rýsují ehm, právě nové možnosti zaměřit se na deregulaci a také na lepší regulaci v tomto novém období. A jako stínová zpravodajka za ALDE se těším na eh, práci na tomto stanovisku a zejména na spolupráci se zpravodajem. Děkuji. Dennis de Jong. Dennis de Jong není přítomen. Pane Maštálko, vy zastupujete pana de Jong. Stínový zpravodaj, to je kolega Denis de Jong, ale jsem členem právního výboru, takže uh, vítám uh, tu to, co přednesl kolega Karas eh, a budu se snažit v právním výboru ty věci i pře, přenést to zaprvé pro naši frakci je eh, tady to hodnocení jednou z priorit a když bylo slyšení paní komisařky jourové eh, tak jsem se speciálně ptal na otázku refitu ona to označila i jako svoji prioritu takže se těším na to že budeme mít efektivní a účinnou spolupráci nad tímto tématem i s komisí Mrs. Grappini. Paní Rapini. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já bych také chtěla velmi srdečně poděkovat za toto schrnutí, které pan Karas nám zde prezentoval. A také jsem předsedkyní Eh, skupiny pro malé a střední podniky. Hovořila jsem se zástupci svazů a myslím si, že je to velmi dobré zhrnutí. Nicméně bych se chtěla zmínit o dvou věcech. A to naše práce by neměla smysl, pokud bychom ji dále nesledovali prostřednictvím studií. Toto je, ta, toto je také vlastně výzva komisi. Je to tedy tak, že

procent malých a středních podniků, eh, nad 50, my máme téměř deva, přes 90 malých a středních podniků v Evropské unii, ale pouze zde se eh, ptalo pouze 40 takže nevím, jestli ta studie je opravdu relevantní a zda skutečně eh, je reprezentativní pro to, co chtějí malé a střední podniky. Pokud skutečně se jich chceme ptát, tak musíme vybrat také opravdu reprezentativní procento, odpovídající tomu, jak jsou malé a střední podniky za zastoupeny v Evropské unii. Potom, co se týká bodu 11 pana Karase, to je velice dobré. Tady jsou velice různé teorie v jednotlivých členských státech a pokud bychom tento test skutečně neprovedli reálně, co se týká těch aktů, Každé ministerství by samozřejmě chtělo mít určité úkoly, určité pobídky pro, pro oblast životního prostředí, dopravy a tak dále. Když jsem byla ministrině, tak jsem se snažila prosadit určitý zákon pro eh, střední, malé a střední podniky týkající se daňových záležitostí a tak dále. Vždy je potřeba o tom jednat s příslušným ministerstvem, ale to, co se eh, Hm, hovoří se o deregulaci, deregulaci, deregulaci, ale ono vlastně někdy to jde právě spíše tím směrem, že se ta regulace zvyšuje. Jak řekl stínový zpravodajové, to není správné. Takže náš úkol je v tom, jak velice dobře řekl pan Karas ve svém bodu 8, eh, pardon, myslím si, že opravdu pokaž členské státy by se měly ve větší míře podílet na očování problémů v oblasti provádění na národní úrovni a potom také poskytovat tu zpětnou vazbu, zda skutečně těch, těchto cílů bylo dosazeno, nebo zda skutečně jsme udělali něco k tomu, abychom jim pomohli. Já doufám, že také s tou novou komisí ve, spolupráci s výborem IMCO se pokusíme opravdu udělat něco, co bude skutečně uplatněno a co bude mít smysl. Evropská unie má problém a myslím si, že by byla opravdu škoda, kdyby ta Eh, že ta otázka, kterou jsme položili příslušnému komisaři, nebyla opravdu zodpovězena. Nedostali jsme žádnou žádnou odpověď. Zeptali jsme se, jaká je situace malých a středních podniků a pokud je ta situace stále špatná, co navrhujete, jaká nová opatření by měla být přijata. Ale máme spoustu zákonů, které jsou, chceme samozřejmě růst, chceme nová pracovní místa, ale my chceme něco, co bude skutečně pozitivní pro malé a střední podniky. Děkuji. Tak, to vím. A vítejte, eh, říkám zástupcům vzadu místnosti. A nyní má slovo Evelyn Gebhardt. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende Děkuji paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat panu Karasovi za odvedenou práci, která je velmi důležitá. Já si myslím, že toto téma malé a střední podniky tak je opravdu velmi důležité. Já jsem se znovu eh, podívala na jednu věc, protože jsem byla poněkud eh, zmatená ohledně toho jazyku prvku, který se používá, protože tady se hovoří o deregulaci, ale REFIT není program na deregulaci, je to program, abychom měli lepší právní předpisy a to by se nemělo zaměnit, protože deregulace v konec konců e, znamená opak. A to, že máme 28 odlišných legislativ v zájmy EU a eh, jedná se o vytvoření společné legislativy pro EU a to je prosím eh, tedy jádro věci. Já eh, plně souhlasím s kolegou z frakce, co se týče této otázky. Druhá věc. Posouzení dopadu. To je také velmi důležité a už se o tom hovořilo. Já si myslím, že je opravdu důležité, aby toto posouzení dopadu bylo dobře provedeno a aby bylo zároveň neutrální. A to, na co se pořád ještě zapomíná, eh, ty předpisy, která, ty, které vytváříme v EU, je nevytváříme pouze pro podniky, ale také vytváříme pro občany. A proto je důležité, abychom eh, v převzali v posouzení dopadu, eh, posouzení dopadu na životy občanů, co to pro ně znamená v sociálním právě, v pracovně právním, eh, environmentální politika a jaký to má dopad třeba i na ochranu spotřebitele. A takže posouzení dopadu pro malé a střední podniky ano, posouzení dopadu pro firmy ano, ale prosím také posouzení dopadu na společnost. A já si myslím, že to je důležité, aby bylo uh, učiněno v této oblasti mnohé. Zde, uh, pane Karasi, zde mám a problém. Já jsem nabila dojmu, já si myslím, že vy to nechcete, ale ten dojem u mě takto eh, je a to, že hovoříte o institucionalizaci ve vašem textu. A zde bych s tím mám problém, protože politika musí být nezávislá. My víme, že ti partneři, eh, závisí to na tom, z jakých oblastí jsou, tak mají eh, odlišné možnosti ovlivnit eh, situaci, co se týče finančního pozadí. Vy hovoříte, že to je předčasné, co se týče práce s právními předpisy a že je předčasné zapojení těchto zainteresovaných stran. Já si myslím, že velký eh, svaz, třeba průmyslový, má velký vliv na eh, právní předpisy. Máme eh, odbory, máme organizace spotřebitelů či environmentální, organizace a ty jsou potom úplně mimo dění. Takže s tím mám problém a myslím si, že to by se mělo trošku opravit ve vašem textu. Pan Soltes. Gospa predsedujoča, hvala za besedo. Děkuji, paní předsedkyně. Mhm. Sugestie za... Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho návrhy, náměty. Ve skupině zelených nejsme proti jeho návrhům, ale rádi bychom k tomu připojili další prvky. A rád bych souhlasil s naší dánskou kolegyní. Zjednodušení, zjednodušení, zjednodušení. To je velmi důležité pro evropskou legislativu. Protože velmi často na národní úrovni slýcháme kritiku na nadměrnou regulaci. Ale deregulace má zase své vlastní důsledky. Musíme zajistit, aby zjednodušení, respektive deregulace, eh, také nepřišly příliš draho, protože, jak se říká, ďábel vězí v detailu. A my musíme zabránit tomu, aby se deregulace stala ospravedlněním pro eh, redukci některých práv, například eh, na sociální zabezpečení, eh, na přístup k zaměstnání, potřebujeme také minimální standardy pro ochranu životního prostředí a musíme chránit práva spotřebitelů, a to zejména v oblasti potravin. Stejně tak jako v jiných oblastech. Domnívám se, že v našem doporučení musíme nalézt správnou rovnováhu mezi eh, zjednodušením na straně jedné a potřebnou eh, regulací nebo legislativou, kterou nutně potřebujeme. A nyní eh, konkrétně k bodu číslo 6. K návrhům zpravodaje kde e, e, odkazujete na zúčastněné strany. A ty by neměly zahnovat pouze podniky, ale také odbory, stejně tak jako e, spotřebitelské svazy. Protože když tvoříme legislativu, tak musíme konzultovat se všemi zúčastněnými stranami, které budou spadat do uh, Um, okruhu um, nebo osobního uh, okruhu, osobní působnosti legislativního textu. A ještě něco. Kdykoliv uh, hodnotíme dopad, musíme zajistit, že použitá kritéria jsou správná. To je klíčové, protože pokud budeme posuzovat dopad, tak to je sice dobré a hezké, ale musíme vycházet ze správných kritérií, tak aby to hodnocení dopadu bylo dobré, spolehlivé. Musíme zajistit tedy eh, dobrou legislativu, aby její účel byl korektní ale nesmíme zasahovat do jiných práv a e, jiné legislativy platné v EU. To znamená, kritéria použita musí být správná. Děkuji. Děkuji Katrin Stiller a poté e, Otmar Karas a tím končíme. Děkuji paní předsedkyně, děkuji e, také zpravodaji. Já se domnívám, že tato agenda je důležitá a slyšeli jsme to od kolegů a ten fakt, že o tom hovoříme mnoho, a zejména o té nadměrné regulaci na národní úrovni. Faktem je, že se členské státy toho stále dopouštějí a je to škodlivé a přitom e, obvinují nás, že vytváříme překážky nebo zátěže pro podniky. E, to je tedy jakési poevropštění e, těch selhání a přitom si národní státy přisvojují zase výhody. Přitom jsou to členské státy, které se mnohdy dopouštějí té nadměrné regulace. Hovořila o tom také Barbara Fajla v minulém eh, volebním období. Eh, tenkrát jsme hovořili o platbách eh, a jejich zjednodušení a to podpořili malé a středně velké podniky a nyní zjišťujeme té, co to bylo schváleno, že to není ani implementováno a ani transponováno. Bylo by Tedy je dobré hovořit o problémech, ale také je nutno hovořit o praktických řešeních na zejména úrovni členských států státu, abychom se vyhnuli tě, té nadměrné regulaci na úrovni členských států, abychom zajistili provádění. A provádění je naprosto stěžejní u všeho, co děláme A je tolik jiných případů legislativních opatření, eh, kde nás členské státy podpořili, ale přitom, a také zúčastněné strany, ale přitom, když ta legislativa dospěje na národní úroveň, eh, tak není správně transponován. Bylo by určitě eh, dobře mít jednu sadu pravidel místo 28. A v tom je ta velká výhoda vnitřního trhu, k němuž patříme. A my v v našem výboru se o to musíme postarat. Takže děkuji vám za zprávu a samozřejmě eh, zájmy, eh, zájmy zúčastněných stran jsou velmi eh, legitimní a měly by být skutečně různě diferencované, nejenom, neměly by to být jenom podniky. Ostatně pan Timmermans mi postal Twitter, že je velmi důležité zkoumat také stávající legislativu a podívat se také na legislativu RIFIT a já jsem mu odpověděla, že přesně eh, tím se náš výbor eh, zabývá. Tím chci pouze říci, že pan místopředseda Timmermans naslouchá naší debatě, sleduje ji online. Eh, takže mm, Samozřejmě tato platforma je velmi užitečná a podporuje přímý dialog s občany. Pane Karasi. Já bych chtěl nejprve srdečně poděkovat všem kolegům, kteří se vyjádřili, myslím, velmi konstruktivně. Nebylo, nezaznělo vlastně nic proti nut, nutnému provádění nebo zjednodušování legislativy. Máme vlastně čtyři bloky, které jsme schrnuli. Jednak je zde otázka deregulace, zjednodušování lepší právní úpravy které si nesmí odporovat. Jde o lepší efektivnost, lepší eh, právní úpravu. A potom další věci, to jsou ty nástroje, které k tomu máme, protože deregulace nechápeme tak jako znárodňování, ale jako zvyšování efektivnosti a lepší právní akty. Jedná se zde o evropské, evropskou legislativu. Takže myslím si, že zde se musíme ještě přesně zaměřit na to, zda tedy ta otázka lepší právní úpravy skutečně a zda souvisí a zda není v rozporu s těmi otázkami zjednodušování a deregulace. Potom je zde to hodnocení dopadů, o kterém jste také hovořili to samozřejmě zredukovat to pouze na hodnocení dopadu pro podniky, to není správné. Je potřeba zohlednit také otázku občanů, spotřebitelů, to znamená definice, co vůbec chápeme hodnocením dopadů a potom, kteří jsou tedy ty zúčastněné strany, kterých se bude toto hodnocení dopadů týkat. Třetí oblast, to je institucionalizace zúčastněných stran, to vlastně jsou spíše tedy ty, ti politikové, kteří rozhodují nikoli v ty zúčastněné strany, ale otázku samozřejmě musíme vyjasnit v tomto ohledu. Když, když definujeme hodnocení dopadu, tak potom musíme definovat také ty zúčastněné strany, kterých se bude to hodnocení dopadu týkat. A čtvrtý bod je otázka upřesnění, zpřesnění tedy některých požadavků zde. Samozřejmě budeme zohledňovat všechny návrhy a k těm jednotlivým, ty jednotlivé bloky potom budeme upřesňovat ještě a zlepšovat ten návrh. Děkuji vám a doufám v další dobrou spolupráci. Děkuji. And the deadline for a lhuta pro předkládání eh, pozměňovacích návrhů je 10. prosince. Já děkuji zpravodaji a všem. Máme několika minutové spoždění a děkuji vám za účast. Uvidíme se odpoledne.